Right, welcome everybody. I'm going to open the meeting. Eh, dobrý den. Já bych ráda zahájila naše zasedání. Nejprve tady máme první bod, eh, přijetí programu. Nikdo nemá žádné námetky, takže já budu eh, pokračovat. Výbor Ekon 7. března hlasoval o zprávě o swapech a po tomto hlasování eh, zpravodaj eh, dal na vědomí, že by bylo dobré zahájit jednání, eh, které by vedlo k prvnímu čtení tohoto dosie, což je jedna z našich hlavních priorit. Jednání a respektive mandát k jednání bude mít formu návrhu zprávy v Ekonu a ten jednací výbor se bude skládat ze předsedkyně, z místo předsedu a Myslím si, že budeme tedy se řídit tímto dohodnutým postupem. 16. března jsme také hlasovali o e, e, další e, zprávě mezi zeměmi, které mají euro. Tady zpravodajka také řekla, že by ráda se dobrala koncensu k prvnímu učtení. Tento mandát potom bude mít formu prvního návrhu zprávy a opět zpravodajka a stínový zpravodajové a předsedkyně bude eh, tvořit tento výbor. Myslím si, že i v této věci se budeme řídit tímto dohodnutým postupem. A nakonec výbor Ekon bude hlasovat 22. března, což je zítra, o zprávě o eh, finančních entitách eh, ve finančních konglomerátech a další sdělení potom bude následovat po tomto hlasování. Co se týče hlasování o exekutivním e, záležitostech, tady bych e, byla proto, abychom hlasovali také o zvolených kandidátech na postavení exekutivních ředitelů e, finančního dohledového orgánu. To jsou všechno sdělení ode mě. Co se týče bodu 3, ten jsme odložili takže teď se budeme řídit již podle toho harmonogramu, který máme před sebou. Jdeme eh, k bodu 5, eh, což je dělo v oměnových záležitostech s Žánem Klonem Trišetem. A myslím, že teď bychom měli tedy počkat na příchod pana Triše. Um, Děkuji. jsem skutečně velice ráda, že můžeme mezi námi přivítat eh, pana Žana Kloda Trišeta, předsedu eh, Centrální banky Evropské. Víte, že máme eh, hovořit o monetárních otázkách. Ehm, hovořili jsme s ním již o balíčku o ekonomické zprávě a řízení. Eh, a teď opět odvážně před nás předstupuje eh, vlastně hned po tom eh, předcházejícím jednání s ním. Děkujeme mu za to. Nejprve pan Trišem přednese svůj, svůj příspěvek a potom pochopitelně bude následovat, budou následovat otázky a odpovědi. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, jako již tolikrát v minulosti se pravidelně setkáváme v, ovšem v mimořádných časech. Jsou zde tragické události v Japonsku, zejména nás zarmoutily ztráty lidských životů. Dnes se setkáváme v době, kdy Evropa se nachází mezi dvěma setkáními eh, hlav států a šefů vlád a také v době, kdy jsou přijímána velmi důležitá rozhodnutí v oblasti hospodářského řízení a zprávy, respektive se to dokončuje eh, přichází do finálních fází vás parlamentu. Dnes se zaměřím na hospodářský výhled. Dovolte, abych se zmínil stručně o reformě hospodářského řízení a zprávy. Jak víte, eh, Rada ECOFIN přijala v minulém týdnu eh, obecný přístup, celkový přístup v této oblasti. Tento přístup představuje různá zlepšení Nicméně řada velmi důležitých návrhů pro dostatečné posílení správního a řídícího rámce zatím ještě nebyla zohledněna. E, jsou přitom nutná proto, abychom vyvodili veškeré ponaučení z krize. Naši evropští spolupčané, které mm, trápí náš dlouhodobý výhled do budoucna, žádají po našich orgánech, aby učinili maximum možného, tak aby se e, zabránilo zopakování událostí, e, ke kterým došlo, které jsme bohužel zakoušeli v minulých letech. Podle nedávného šetření Eurobarometru eh, prakticky 80 občanů eh, v eurozóně se domnívá, že širší koordinace hospodářských politik mezi členskými státy, to znamená efektivní a účinné řízení a zpráva, eh, je nutné pro řešení hospodářské a finanční krize. Před deseti dny členské státy Evropské unie vydali prohlášení týkající se posílené spolupráce v oblasti hospodářské politiky v eurozóně. Toto prohlášení se obsahově dotýká celé řady bodů, obsažených v šesti eh, legislativních návrzích. Eh, lepší Eh, než eh, mít eh, samotné toto prohlášení by bylo to, pokud by se klíčové body tohoto prohlášení skutečně promítly do legislativního postupu. A tím by tyto návrhy získaly plnou důvěryhodnost. Dovolte, abych na ně přistoupil k vývoji hospodářskému měnovému vývoji v eurozóně od našeho posledního setkání loni v listopadu. Zaměřím se na eh, analýzu provedenou řídící radou u příležitosti jejího zasedání dne 3. března. Eh, vstupní údaje potvrdili náš názor, že podkladová dynamika hospodářské činnosti je i nadále pozitivní. Eh, při výhledu do budoucna očekáváme, že hospodářství bude mít další přínos z pokračujícího oživení světové ekonomiky, eh, z příznivého, eh, z příznivého přístupu v oblasti monetární politiky a z opatření, která byla přijata eh, s ohledem na zlepšení fungování finančního systému. Pokud je o cenový vývoj, inflace v eurozóně vzrůstá. V únoru inflace HICP činila 2,4%, poté co v lednu dosáhla úrovně 2,3%. Tento nárůst eh, široce, jak se se široce promítají vyšší ceny komodit, zejména eh, vysoký vzrůst cen energií eh, vedl k cenovému tlaku, a to již v raných fázích výrobního procesu. V této fáze je klíčové zabránit tomu, aby nedávný nárůst inflace se promítl do širokých dopadů v druhém kole, například prostřednictvím cenové tvorby nebo vyšších mest. Takovéto dopady by potom Eh, dali vzniknout širokému inflačnímu tlaku ve střednědobém výhledu. Podle názoru řídící rady, tak jak byl vyjádřen 3. března, eh, rizika eh, v oblasti cenového výhledu jsou tedy tlak směrem vzhůru. Komoditní ceny by mohly vzrůst více, než se očekávalo, také nepřímé daně a administrované ceny by mohly být nakonec vyšší vzhledem k potřebě fiskální konsolidace v nadcházejících letech. A konečně pokračující oživení činnosti by mohlo vyústit eh, v, eh, v širší, v hlubší, tedy eh, silnější domácí cenové tlaky, než se očekávalo. Pokud je o naše budoucí stanovisko v oblasti monetární politiky, nemám co dodat k tomu, co jsem řekl jménem řídící rady u příležitosti našeho posledního um, setkání k přijímání rozhodnutí v oblasti měnové politiky za začátkem tohoto měsíce. Pokud je operace na poskytnutí likvidity, řídící rada rozhodla, že v druhém čtvrtletí roku 2011 budeme v této oblasti pokračovat za stejných podmínek jako v prvním čtvrtletí roku 2011. To znamená, že i nadále budeme aplikovat eh, výběrová řízení s pevnými sazbami, to je pendry s, s výběrovými sazbami, s plným eh, vyčlenění finančních prostředků ve všech refinancovacích operacích nejméně do poloviny července. A nyní eh, ke konkrétním tématům. Paní předsedkyně, požádala jste mne, abych eh, se dotkla, abych začal eh, s, se státním dluhem. Rád bych znovu zdůraznil, že správný, správná cesta, jak zabránit krizi státního dluhu v hospodářské měnové unii, jde prostřednictvím zdravých národních makroekonomických politik a posíleného hospodářského řízení a zprávy. Zároveň eh, vlády dospěly k názoru, že eh, stálý mechanismus pro řízení krizí by byl užitečný. Ze strany Evropské centrální banky architektura takovéhoto mechanismu eh, je klíčová proto, aby tento mechanismus poskytoval pozitivní příspěvek k finanční stabilitě v eurozóně jakožto celku. Rád bych zde zúraznil dva aspekty věci. Za prvé, tento mechanismus nesmí v žádném případě oslabovat povídky pro eh, zdravé fiskálně makroekonomické politiky sledované ve všech členských státech. Musí především, nesmí především oslabovat pobídky eh, pro eh, předběžné fiskální a makroekonomická přizpůsobení ze strany dočených zemí, tak, aby se zabraňovalo morálnímu riziku. Za druhé, vzhledem k tomu, že eurozóna je příznačná mimořádně eh, vysokou míru hospodářské a finanční integrace mezi členskými zeměmi, tento mechanismus by měl být schopen eh, pracovat s celou škálou nástrojů, tak aby, byl, tak aby účinně působil eh, proti šíření situací akutní tržní nestability. Pokud to bude nutné, podporující země, zatímco si zachovají určitý přístup na trh, by možná vhodným způsobem mohly také to by tedy implikovala obezřetné užívání prostředků. V tomto kontextu bych rád eh, řekl, že intervence eh, druhotného sekundárního trhu mohou být také užitečným nástrojem v tomto kontextu. Pokud institucionální metodu k založení ESM, ECB stejně jako parlament podporuje co možná nejširší využívání unijní metody. ECB by uvítala, kdyby na základě získaných zkušeností eh, by se ESM mohl stát unijním mechanismem ve vhodný čas příslušný čas eh, v mezidobí. EKB, eh, e eh, pardon, ECB e podporuje to, aby vyhodnocování okolností podmínek vedoucích aktivace ESM a podmínek pro finanční podporu zahrnovaly řádné vyhodnocení unijních institucí, tak abychom těžili z jejich expertízy a z jejich celounijního výhledu, celé unijní perspektivy. Pokud je otázku Eh, krizi bank a ukončování činnosti bank. Eh, přítomnost eh, zdravého mechanismu pro ukončování činnosti bank, tak aby se omezily náklady na selhání napad banky v případě přeshraniční skupiny, pravděpodobně usnadní vyjednávání o sdílení veřejných nákladů, pokud k něm dojde, pokud to bude nutné. Proto podporujeme celkový politický cíl nového rámce EU pro Eh, řešení krizí bank a ukončování jejich činnosti, tak jak je navrhla komise. I když eh, implementace eh, nového režimu pro tuto věc v EU by již mohlo snížit fiskální náklady na pády bank, domnívám se, že ex, nějaký explicitní mechanismus by rovněž měl být zaveden, tak abychom zajistili, že do budoucna finanční sektor ponese zátěž z případných dalších krizí. Součástí důvěryhodného rámce pro řešení eh, krizí a pádu bank, eh, možná bankovní eh, daně, bankovní poplatky, případně schromažďované do fondu pro pro likvidaci bank, pro řešení z likvidace bank by měl být zvážen jako možnost. Nicméně Poplatek uvalný na banky, nějaká bankovní daň, by měla být vnímána jako, jako doplňkový nástroj v souboru nástroj, nástrojů zaměřených na zvyšování Absorpce ztrát eh, systémově důležitých bank, zejména jde o eh, kapitálové a likviditní eh, příplatky a rizikový kapitál či rezervní kapitál. FSB v současné době proskoumá řadu možností, zejména pokud jde o kontingentní konvertibilní kapitál a dluhové nástroje typu bail-in. Za tímto účelem, no, v této souvislosti vítám skutečnost, že Evropská komise zvažuje bankovní daně, bankovní poplatky a bail-in ve svých plánech na budoucí eh, řízení eh, krizí, vládání krize na evropské úrovni. ECB je připravená dále přispět eh, k, ta, k řešení této výzvy, která Eh, před námi Bosna leší. Rád bych využil této příležitosti a dotkl se dalšího aktuálního nástroje. Eh, dokončení navrhovaného nařízení EU pro eh, deriváty OTC, e tedy burzovně obchodované centrální protistrany a obchodní repozitáře či registry. Byli bychom rádi, kdyby návrh zprávy z vašeho výboru této důležité legislativní iniciativy zohlednil významnou roli, kterou sehrávají centrální banky při zajišťování stability a efektivity tržních infrastruktur centrální banky eh, prokázaly relevantnost eh, své role v průběhu finanční krize a proto bychom přivítali, kdyby jejich eh, příspěvek k finanční stabilitě byl plně, se plně promítl i do toho do nového nařízení. To znamená, že centrální banky by byly příslušným způsobem zapojeny do toho nového rámce EU e pro centrální protistrany a obchodní repozitáře registry. Spolupracovali by s orgány dohledu při povolování a průběžném hodnocení rizika infrastruktur, eh, technické tvorby norem a rozhodnutí ohledně uznávání centrálních protistran eh, třetích zemí a repozitářů třetích zemí. Pokud jde o mechanismus spolupráce a sdílení informací mezi jednotlivými orgány, návrh komise kolegií podle našeho názoru eh, představuje uspořádání architekturu která pravděpodobně je lepší, než by byly bilaterální kontakty mezi těmito příslušnými orgány a agenturou eh, či orgánem ESMA. Paní předsedkyně, požádala jsem mě také, abych se pár slovy dotkl ještě dalšího tématu, eh, takzvaných eurodluhopisů. ECB není příznivě nakloněna zavedení eurodluhopisů, chápaných jako zaručené státní dluhopisy eh, na společné nedílné bázi za současné situace. Víme, že cílem je eh, podpora rozvoje eh, dluhopisových trhů eurozóny a zároveň zajistit eh, možný mechanismus pro zmírnění či řešení probíhající krize státního dluhu. Pokud je o podporu dluhopisového trhu eurozóny, hlavní výhodou by mohly být úspory nákladů, tím, že by se snížila likviditní marže na dluhopisových trzích. To by mohlo nastat především, eh, pokud by eurodluhopisy se získaly benchmarkový statut například eh, v porovnání eh, s americkými dluhopisy. Pokud je o dopad na vývoj u státního dluhu, přechod na eurodluhopisy by odstranil tlak finančních trhů v krátkodobém výhledu, ale pokud by to nebylo nahrazeno novými mechanismy, nakonec vlastně by se snížily pobídky pro zdravou fiskální politiku. V rámci našeho institucionálního uspořádání e, je fiskální disciplína nastavována prostřednictvím e, stávajících vnitrostátních předpisů, prostřednictvím základního institučního rámce řízení a zprávy, to znamená, to je smlouva a pak stability a růsto, a také prostřednictvím hodnocení ze strany střadatelů a investorů. Společně a nedělně zaručené dluhopisy by neumožnily střadatelům a investorům vyhodnocovat fiskální politiku jednotlivých zemí. E, pokud nemáme politickou federaci s federálním rozpočtem, tak by to mohlo vytvořit problém v oblasti pobídek motivace. E, zhoršilo by to motivaci k fiskální obezřetnosti na úrovni jednotlivých států. A proto by následně tedy eurodluhopisy by byly eh, přirozeným partnerem, pokud eh, by národní eh, tedy vnitrostátní fiskální pravomoce byly jednoznačně přeneseny na úroveň Unie, která by byla federací. Ale za stávajícího institucionálního rámce musíme ještě významně pokročit podle našeho názoru v oblasti kolegiálního řízení a zprávy a dohledu nad fiskální politikou. Ten takzvaný counterblip, který umožňuje zlepšovat zprávu a řízení přičemž politika se trvává na úrovni jednotlivých členských států. Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji vám za pozornost a jsem vám k dispozici pro vaše dotazy. Thank you very much. Uh, move... Mnohokrát děkuji. Hned přejdeme k otázkám. První otázku jménem EPP pokládá Jean-Paul Gozes. Merci, madame la présidente, monsieur le président. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane uh, guvernére. Eh, jednu stručnou, ale možná komplikovanou otázku ve dvou částech. Na tu první jste už tak trochu eh, vlastně eh, trošku se se toho dotkl, jak je váš názor na opatření přijímaná v oblasti hospodářského řízení a zprávy, to, co je navrhováno malíček, eh, eh, respektive pakt pro euro a tak dále. Pokud byste eh, mohl to ještě trošku rozvést, byli bychom velice rádi. A potom techničtější dotaz, odbornější dotaz je zohlednění dluhu, investičních dluhů členských států. Vím, že to je dotaz, který jsem vám již položil, ale nikoli na veřejnosti, takže znovu pokládám, Čili jde o to, zda investiční dluhy mají být eh, započítávány do, eh, do propočtu kalkulace rovnováhy. My z EPP k tomu máme eh, trošku negativní rozpočité stanovisko, ale zajímal by mne váš názor. Děkuji předem za vaše odpovědi. Děkuji mnohokrát za váš dotaz, za vaše dotazy dva. Pokud je o hospodářské řízení a zprávu, jak už jsem uvedl před chvílí, domníváme se, že je ještě třeba mnoho vykonat, abychom skutečně vynaučili veškerá potřebná ponaučení z krize, kterou procházíme již od roku 2007-2008. A i když samozřejmě jsme si vědomi určitého pokroku, které bylo dosaženo v poslední době, zejména pokud je o zvrázení, zvrácení důkazního břemene a to, že princip comply or explain Eh, Tedy buď plňte pravidla, nebo vysvětlete, proč se tak neděje. Eh, a je aplikován aspoň částečně mi není v oblasti, eh, v oblasti rozpočtové, ale víme, že i v této oblasti, i v celé řadě dalších je třeba ještě mnoho zlepšit. A jak jsem již několikrát říkal, Trialog se ukazuje a znamená to, že Evropský parlament se vykonává svůj vliv, to je určitě velice důležitá skutečnost. Pokud je o investiční dluhy státu, tady vás eh, nepřekvapím, když řeknu, že my se domníváme, že tyto dluhy přirozeně musí být eh, zcela žádným způsobem zúčtovávány v rámci dohledu, který vykonáváme. A navíc je zatím jisté, že tyto dluhy eh, že k něm budou přilížet i eh, domácí, i mezinárodní střelitelé a investoři. Čili já si myslím, že tady vůbec eh, nemusíme váhat. Určitě je třeba tyto dluhy, protože jsou to dluhy, tak je třeba za takové používat a takto je eh, považovat a takto je v plné výši započítat. Děkuji a nyní za SAD pan Van Gogh. Vážený pane guvernére, připravujete tak trošku eh, atmosféru na eh, zvýšení úrokových sazeb tváři v tvář eh, inflaci na surovinových trzích, která by se mohla později přenést do celé ekonomiky. Nicméně tato inflace je tedy nákladovou inflací, není to inflace měnového původu vy jste připomínal při jednom ze svých posledních vystoupení, že eh, měnová eh, masa se zvyšuje pouze eh, umírněným tempem a proto vlastně jediný, teoreticky jediný kanál, kterým měnová politika může mít nějaký účinek na tuto inflaci, je vyprovokovat růst nezaměstnanosti, což prostřednictvím zvrácené Philipsovy křivky potom zmírňuje platy a znamená, že zabráníme druhému kolu, kterého se někteří obávají. Moje otázka tady je jednoduchá. Zda zpřísnění eh, měnové politiky dnes eh, má za účel bojovat proti inflaci, která je inflací, která nemá měnový původ, nemá ji v měnové oblasti, tak abychom eh, Neoh- ale třeba bychom neohrozili tady oživení hospodářství a vzrůst nezaměstnanosti, aby to nepřineslo. Děkuji mnohokrát za váš dotaz. Jak jsem řekl již ve svém úvodním vystoupení, Domnívám se, že dnes nemám co dodat k tomu, co projednala eh, řídící rada na svém, řídící výbor na svém posledním eh, zasedání. Eh, v tu chvíli jsme přijali svá rozhodnutí, já k tomu nemám co dodávat. Ale je důležité si uvědomit, že v době, kdy dochází k růstu inflace, rostě zásadnímu. Eh, hlavním problémem pro každou centrální banku je zabránit eh, druhému kolu, či zabránit tomu, aby hospodářské subjekty, ti, kteří tvoří ceny, to znamená podniky, které tvoří ceny, ty důležité ceny, například jako eh, jsou to také sociální partneři, při svých vyjednáváních, kteří se podělí na tvorbě cen, aby všechny tyto subjekty dobře a dostatečně zohlednili to, že jsme tady o toho, abychom zaručili občanům cenovou stabilitu. A cenová stabilita, to je samozřejmě velice důležitá věc pro, eh, pro řekl bych, ty nejchudší, zejména spoluobčany. Čili my tady jednáme v zájmu především nejzranitelnějších vrstev obyvatelstva. A dařilo se nám i v neobtěžnějších časech zaručit novou stabilitu. A <laughs> jak víte, v 12 prvních letech eura jsme měli průměrnou roční inflaci, která Eh, která v koncem eh, loňského roku činila 1,97%, to znamená méně jak 2%, ale blíží se to procentům. My tady musíme působit tak, aby nedocházelo eh, k druhotným dopadům, k tomu druhému kolu v současném období, které objektivně za to je velmi náročné. Děkuji. Thank you. Uh, Mnohokrát děkuji. Nyní jménem Alde Silvi. Děkuji, pane, pane guvernére, děkuji, že jste mezi nás opět přišel. Musím říct, že jsem byla trochu překvapena eh, tou argumentací, tím důvodem, eh, který jste kladl proti eurodluhopisům. Já vím, jak vypadá ta diskuse, zejména v některých členských státech. Já naprosto chápu to, že třeba postupovat obezřetně, zejména eh, za situace, kdy některé státy eurozóny čelí velkým problémům a určitě, eh, určitě respektuji německý ústavní soud, ale vy jste byl Eh, mezi těmi, kdo vlastně přinesli euro. Eh, tehdy, když jsme euro zaváděli, jsme eh, říkali, že počítáme s tím, že časem dojde k úplné politické federace, ale vlastně se děje přesný opak. A nedomníváte se, že opět při respektování všech těch dobrých důvodů, že možná neexistují určité možnosti, jak vytvářet tento nástroj, které by nám přinášely globální výhody. Možná bychom se tomu měli dále věnovat. Já skutečně chci eh, složit hold těm, kdo před 20 lety eh, vystupovali velice, velice odvážně oproti tomu, co se zdálo být tehdy v mezích reálného a možného. Děkuji mnohokrát. Já naprosto chápu, že se objevují návrhy v tomto smyslu. Já vám tady sděluji, jaké je stanovisko Evropské centrální banky. A jistě pochopíte, že za aktuálních okolností když se vezmeme, co bylo zaznamenáno v minulosti, že eh, krize eh, a co krize obzvlášť razantně odhalila nejenom v Evropě, ale ve všech rozvinutých zemích, protože všechny rozvinuté země čelí stejným problémům jako my. Všechny trpí obrovskými rozpočtovými problémy. Konec konců víte, že eh, eurozóna, v eurozóně se konsolidovala taková situace, která je z tohoto hlediska mnohem lepší než například situace USA nebo Japonska. My v tomto roce budeme mít eh, podle aktuálních prognóz deficit, roční deficit eurozóny konsolidovaný, konsolidovaný tedy deficit eh, veřejných financí, který bude představovat asi polovinu schodku USA či Japonska. Čili to je eh, všeobecný problém, není to věc, která by se která by souvisela pouze eh, s konstrukcí eurozóny či eh, s konstrukcí eura. Je to obecný problém rozvinutých zemí. Rada guvernérů ECB se domnívá, že je třeba eh, tlačit na země tím správným směrem všemi možnými prostředky. A tady samozřejmě jeden z prostředků, kterým přikládáme obrovský význam, a myslím si, že tady je náš pocit stejný, je posilování řízení a zprávy, tedy ten kvantový skok v této oblasti. To tež eh, platí pro rozpočet a rozpočtový dohled, eh, dohled nad eh, makroekonomickými politikami. Je jasné, že my v Radě guvernéru ECB se domníváme, že dohled ze strany investorů a středatelů také sehrává svoji roli a musí sehrávat svoji roli, tak abychom tlačili a vedli jednotlivé členské státy, vlády a parlamenty eh, směrem moudrým. Takže ještě jednou, já chápu návrhy, které jsou předkládány z různých stran, možná i od vás samotné, ale naše stanovisko prostě takové není. Děkuji. Děkuji nyní jménem ECR Vicky. Děkuji, pane Trišete, vítám vás v našem výboru. Eh, nás vždycky zajímá, co nám máte říci. Eh, eh, v mé skupině ze devíti zemí, které tam jsou zastoupeny, sedm z nich nepoužívá euro. Nicméně já jako zpravodajka pro rozpočtový rámec už jsem předložila pozměňovací návrhy, které jste si vyžádal. Jedná se například o nezávislý institut pro výhledy a tak dále. Já bych se chtěla dotknout jedné otázky, která se týká nás všech, a to jsou banky a přeshraniční aktivity bank. Někteří jsme byli překvapení, že v rámci ESM nebylo zavedeno více požadavků na bankovní likviditu a na bondy. V krizi jsme si uvědomili rozdíly mezi pravidly eh, nebo nedostatky v pravidlech týkající se bankrotu. A to, že neexistovaly mechanismy, které by pomáhaly řešit eh, krizi s likviditou v bankách mezi seznam věcí, které chcete udělat, jste nedal požadavek týkající se likvidity v bankách. Já si myslím, že to je naprosto zásadní pro to, abychom zajistili, že vždy to břímě neponese daňový poplatník. Souhlasíte se mnou? Děkuji. Musím říci, že plně souhlasím s tím, že na úrovni Evropy, stejně tak jako na celosvětové úrovni, by bylo velmi důležité, abychom měli odpovídající koordinaci pravidel pro bankrot přeshraničních institucí. To je eh, jedno z hlavních ponaučení, které vyplynulo z tragických eh, událostí poloviny září 2008. Je to něco, co musíme řešit nejenom na evropské úrovni, ale také na celosvětové úrovni. V Rádě pro finanční stabilitu ve spolupráci s bazilským výborem. Já si myslím, že e, máte pravdu. E, je jasné, že je potřeba, že máme integrované globální finance a potřebujeme přeshraniční instituce. A Jedná se především o instituce, které jsou systémově důležité, ať už na kontinentální nebo celosvětové úrovni. Je důležité, aby v této oblasti jsme se pohnuli dále. Není to jednoduché, ale máte plný, plnou podporu ECB pro to, aby e, došlo k dalším krokům v této oblasti, kterou považujeme za velice důležitou. Pokud se v budoucnosti chceme vyhnout nějakým velkým dalším problémům, který jsme byli svědky. Je to velice evidentní, nebo bylo to velice evidentní v případě bankrotu Lehman Brothers. Bylo vidět, že pravidla na druhé straně Atlantiku byla jiná než pravidla v Evropě, takže byly velké rozdíly mezi New Yorkem a Londýnem. Je to tedy celosvětový problém, který se projevuje především v pokročilých ekonomikách, v rozvinutých ekonomikách. Mnohokrát děkuji. Nyní jménem Zelených Filip. Euh, děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane guvernére, já bych se rád vrátil k tomu, co jste říkal o základech Evropské unie jakožto celku. Eh, sám eh, hovoříte o tom, že máme situaci rozpočtového schodku, eh, o polovinu je ten schodek lepší než, než USA nebo Japonska. Pokud je o vnější obchod, tam je situace relativně vyvážená. Hodně zúrazněte skutečnost, že v rámci našeho hospodářského řízení a zprávy evropského je třeba zlepšit konkurenceschopnost zemí, které zaostávají v této oblasti, čili měli bychom eh, vést to země k tomu, aby mohly exportovat. Ale jak budou moci všichni exportovat, pokud budou tady no, obchodovat eh, s vnějším světem? Že předpokládám, eh, že vlastně propagujete Evropu, která by měla přebytek ve vnějších podních vztazích. Dále hovoříte o makronomické situaci, která je dosti odlišná v různých státech eurozóny máme situaci v Německu a tak dále. Samozřejmě měnová politika ta je jednotná podle toho, jaké páky, které byste doporučil využít, tak abychom umožnili že eh, budeme mít eh, trochu jemnější politické eh, řízení, tak abychom se mohli přizpůsobit i tak rozdílným situacím, jako situace v Německu, v Řecku nebo v Belgii například. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pokud je o váš první dotaz, tady bych řekl, že a to samozřejmě nejenom stanovisko ECB, ale řekl bych i e, stanovisko všech vlád a rozhodně Evropského parlamentu, že je třeba posílit konkurenceschopnost Evropy a umožnit tedy Evropě tím přístup k zvýšenému růstu, k většímu počtu pracovních míst, e, k lepší životní úrovni na hlavu, mohli to tak nazvat, a že se tedy tím pádem ocitáme celkově v lepší situaci při zachování Eh, rovnováhy, vyváženosti. Čili zvyšování konkurenceschopnosti, zlepšení konkurenceschopnosti i posílení je podle mého eh, dodatečná marže manevrovací pro tvorbu pracovních míst a zvyšování životní úrovně pro celou Evropu, pro všechny Evropany. A to je samozřejmě klíčové, protože máme míru nezaměstnosti, která je nepřijatelná. A zaměřit se tedy eh, co nejvíce na tuto dodatečnou marži manévrovací posílení konkurenceschopnosti, tedy se zaměřit především na eh, zvyšování zaměstnanosti, to by podle mého bylo velmi vhodné. Nicméně eh, hovořil jsem tady o vyváženosti rovnováze. Já vycházím z hypotézy, že Evropané a Evropané v eurozóně i nadále Eh, si eh, uchovají eh, tu rovnováhu, vyváženost a tento přístup, který historicky od druhé světové války byl naším přístupem. My kolektivně, kolektivně vzato netrpíme nějakými většími nerovnováhami. Dlouhodobě trvale se blížíme bodu rovnováhy. Je možné, že v dlouhodobém strategickém výhledu bude demografický vývoj v Evropě vypadat tak, že bude možné mít eh, na eh, běžném eh, to platební bilance mít určitý přebytek, že toto je vhodnější, než tam mít schodek dlouhodobě. Vidíme u rozvinutých zemí, které mají stálý strukturální významný deficit schodek, běžné už to platební bilance a já si myslím, že bychom se neměli připravovat Eh, připravovat v oblasti důchodové v penzijních pojištění na eh, věkou pyramidu, která se bude postupně stále, eh, stále přetvarovávat do budoucna. Pokud je o stabilitu eurozóny, jsme v zóně, kde měnová politika je daností, v zóně, kde musím říci, máme skutečně mám to štěstí, že mohu před vámi zopakovat opět, že za 12 let fungování eura jsme zaručili občanům cenovou stabilitu, kterou si přáli a která odpovídala tomu, co bylo zaznamenáváno eh, v některých zemích, to znamená méně jak 2%, blížíme se 2%. Toto je tedy danost a mohou být situace, kdy ostatní nástroje hospodářské politiky které jsou v rukou vlád, musí být rovněž použity eh, co nejaktivněji. Samozřejmě zmíním rozpočtovou politiku, určitě zmíním eh, politiku v oblasti strukturálních reform, také zmíním signály, které je možné vysílat eh, v oblasti vývoje nákladů v dané ekonomice. Také uvedu opatření, které je možné přijímat v oblasti obezřetnostních pravidel, protože jedním z velkých ponaučení z krize je, že obezřetnostní pravidla Eh, ve smyslu systémovém mohou sehrávat velice důležitou roli. V minulosti nesehrávaly, do budoucna by měly a musí. Děkuji. Další, kdo požádal o slovo, je zástupce GUE. Ano, Jürgen. Děkuji. Mnohokrát děkuji, že jste přišel mezi nás. Pane Trišete, vy vždy hovoříte o důvěryhodnosti veřejných financí, něco takového samozřejmě nutné. Já už jsem o tom hovořil dříve. A hovořili jsme o problému přehnaného zadlužení. Ale důvodem pro vysoké zadlužení dnes je především bankovní krize a finanční krize. Nejde, nejde primárně o e, důvěryhodnost e, veřejné zprávy financí. A to znamená, že problém s důvěryhodností by měly mít především banky. Myslím si, že něco takového musí být zdůrazněno mnohem ofenzivněji, že e, důvěryhodnost e, klesá především u bank, protože e, veřejné finance se snažily o pomoc bankám, ale problémy způsobily banky. A druhá připomínka se týká eurobondu. Já chápu, co říkáte ze svého pohledu, ale nepomohlo by mnohem více zadluženým zemím, to, že bychom měli eurobondy, eh, že by tedy eh, eh, zadlužené země měly nižší úrokové sazby pro své finance. To by Španělsku, Řecku, Portugalsku velice pomohlo. A pokud se podíváme do Japonska, vy jste o tom na začátku hovořil, musíme se podívat taky na tamní finanční trh. Finanční potřeby na eh, japonském trhu eh, půjdou pravděpodobně nahoru a nebyl, eh, nebyl by to také určitý argument pro zavedení eurobondu? Mnohokrát děkuji. A já v každém případě souhlasím s tím, co jste právě řekl o finančním sektoru. Finanční sektor prokázal, že tam je určitá křehkost, která je nepřijatelná. A státy a, veřejný sektor a pokročilých ekonomik se musel mobilizovat a v boji proti tomu, co aby se mohlo stát nejhorší krizí od první světové války, nikoli druhé světové války. A to je důvod, proč je tak nesmírně důležité, abychom se pokud možno co nejvíce poučili z toho, co se stalo. Ale a ve všech rozvinutých ekonomikách existují rozdíly, pokud se podíváme na jednotlivé země. A pokud se podíváme na jednotlivé země, existují mezi nimi takové, které mají problémy eh, jednoduše kvůli problémům v bankovním sektoru, ale máme také země, které mají v současné době problémy kvůli tomu, že měly špatnou fiskální politiku. A to je pravda v Evropě i ve zbytku světa. A něco takového musíme uznat. A myslím si, že musíme udělat, co je jen možné v obou dimenzích. Máte naprostou pravdu eh, v tom, že trváte na eh, té bankovní dimenzi. Ale musíme být také opatrní, pokud je o fiskální dimenzi. V každém případě jsme se vyhnuli ohromné katastrofě, ke které mohlo dojít. Protože a podpisy států byly důvěryhodné v dobách krize. Kdyby v té době nebyly důvěryhodné, potom bychom se eh, dostali do fáze, kdyby bylo nemožné odvrátit krizi. V budoucnu nemůžeme eh, vyvrátit eh, všechno. V každém případě se musíme z krize poučit. A jasné, že musíme mít důvěryhodné eh, státy. Eh, to je součást celkové eh, obrany proti krizím v budoucnosti. Pokud jde o eurobondy, vysvětlil jsem už dříve, proč se domníváme, že v této chvíli to není rozumné. Já chápu váš argument, jenom bych řekl, že nejsme úplně eh, přesvědčeni, ale eh, snažíme se zohledňovat veškeré argumenty. Mnohokrát děkuji. Nyní zpět k EPP. Bernard. Děkuji, paní předsedkyně. Dvě otázky. Eh, za prvé k Japonsku. A podle posledních údajů došlo k oslabení jenu a to by mohlo pomoci eh, japonskému hospodářství. Eh, nicméně eh, centrální banka v Japonsku v pátek napumpovala desítky milionů dolarů do systému. Vnímáte že by celosvětový bankovní systém se tímto dostal opět do tlaku a zároveň myslíte si, že hospodářské oživení na celosvětové úrovni by mohlo být nějakým způsobem výrazně ohroženo tím, co se stalo v Japonsku? A mám další otázku. Vaše funkční období, pane prezidente, bude končit v říjnu. A Někteří kolegové to vnímají eh, špatně, stejně tak jako já. Eh, existuje celá řada problémů, ale já bych se vás chtěl zeptat, eh, jaké hlavní cíle máte pro ty zbylé měsíce ve vaší funkci? Co chcete ještě udělat, čeho chcete dosáhnout? Nejenom proto, aby váš následovník měl dobrou situaci, ale také a aby tedy mohl vycházet eh, z dobrého začátku. Mnohokrát děkuji. Pokud jde o Japonsko, jak jsme viděli minulý týden, bylo dosaženo schody, pokud jde o výkonné odvětví a guvernéry centrálních bank G7 A ti to všichni e, e, vyjádřili souhlas e, s tím, jaký signál je potřeba vyslat trhům, pokud jde o ty hlavní měny. My jsme se domnívali, že je správné vyslat pokud možno co nejlepší signál v daných okolnostech. Já nebudu hovořit o dopadu toho, čeho jsme svědky v Japonsku my v každém případě velice úzce sledujeme to, co se tam děje, a pokud jde o dopad na japonskou ekonomiku a pokud jde o možný dopad na partnery Japonska. Máme příklad Kobej. A musíme se podívat na to, kde je situace odlišná. To drama na lidské úrovni je strašné. Po takovémto dramatu často dochází k tomu, že se oslabuje aktivita, což úzce souvisí s daným dramatem, a po určité době dojde k absorpci a rekonstrukci, eh, což znamená oživení aktivity. Je zde velice jemná rovnováha, abychom tady odhadli vývoj, ale v každém případě situaci pozorně sledujeme. Eh, zároveň eh, je zde otázka jaderná, která je samozřejmě zásadní nejenom pro Japonsko, ale pro celý svět. A tuto věc eh, pozorně sledují všichni na světě. Pokud je o druhou otázku, řekl bych následující. Eh, tu a tam se mě někdo, se mě lidé ptají, jestli současné období je eh, velice náročné. Osobně já mám pocit, že všechna období jsou náročná. Od vytvoření eura jsme museli řešit eh, prasknutí bubliny.com, eh, museli jsme eh, řešit krizi, museli jsme učinit velice problematická rozhodnutí, došlo k šokům na trhe, trzích s komoditami. A poté přišla krize 2007-2008, to bylo samozřejmě velice náročné období a nyní procházíme také náročným obdobím já budu eh, pokračovat ve své práci eh, se svými kolegy. Veškerá rozhodnutí činí výkonná rada, šest členů výkonné rady, anebo ti, kteří jsou členy rady guvernérů. A tam je nás 23. A takže eh, se všemi kolegy se snažíme dodržovat Eh, plnit své úkoly, eh, nést odpovědnost tak nejlépe, jak jenom můžeme, protože myslím si, že pro všechny evropské instituce je současné období náročné. A vy jste se mě ptal na jeden bod. A pokud aby mohlo dojít k výraznému zlepšení, o kterém se hovoří eh, mezi vládami 27 i 17. Myslím si, že něco takového by bylo velice důležité pro všechny z nás pro dlouhodobou budoucnost. Mnohokrát děkuji dále za SAD Advert. A very short question. Já mám velice krátkou otázku. Pane Trišete, je vaše instituce spokojená s tím, jakým způsobem evropské vlády eh, se podílejí, eh, eh, se potýkají s takovými otázkami, které souvisejí se situací některých evropských bank, například irské banky. Máte nějaké doporučení pro to, jak by se to mělo řešit, pokud je takové situaci došlo ještě jednou? Řekl bych, že co se týče budoucnosti, jdeme tomu středně dobem, Eh, jak jsem již řekl, my na této otázce pracujeme a to na celé globální úrovni eh, Celé určitě také na úrovni evropské je třeba, abychom se dohodli na určitém koordinovaném přístupu, který by byl eh, použitelný v globálním kontextu, to znamená na obou stranách Atlantiku a také potom tady v Evropě. Co se týče té bezprostřední eh, zodpovědnosti, kterou má irská vláda společně s Mezinárodním měnovým fondem, s komisí a také s naší bankou, tady já skutečně nemám k tomu, co bych dodal. Děkuji. Teď za Alde, Ramo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, pane Trišete. Španělsko stále ještě prožívá ekonomickou krizi. Během prvních dvou měsíců roku 2011 eh, stále ještě nerostou, také zaměstnanost, eh, nezaměstnanost se zvyšuje. I když eh, ty reform, nastaly určité reformy v loňském roce. Moje první otázka je, jestli, může, jestli je zde riziko ekonomické divergence v evropské zóně. Eh, v případě, že by došlo eh, k navýšení eh, úrokové míry z vaší strany, jakou, jaký by to mělo dopad na španělské hospodářství? A moje třetí otázka je taková, španělské regiony budou potřebovat asi 21 miliard euro v letošním roce. Uvažovali jste o tom, že byste pomohli některým těmto regionům v případě, že by to bylo potřeba? Děkuji. Děkuji. Nejprve eh, první poznámka. Velice často eh, se mě lidé ptají, jakým eh, způsobem můžete v řídící radě nebo v radě guvernéru eh, v společné eurozóně můžete mít Německo například, kterému se v současné době daří a na druhé straně takové země jako je Španělsko, které v současné době Eh, zaznamenává situaci, kdy ten růst skutečně není takový, jaký by měl být. A eh, já na to odpovídám eh, obrázná otázkou, jakým způsobem můžete řídit tuto společnou zónu, kdy Německo je naopak na tom špatně a Španělsko zaznamenává růst. Řekl bych, že na obou stranách Atlantiku, jestliže se musíte potýkat s obrovskými ekonomikami, eh, kde máme přes 300 milionů eh, lidí, tak eh, tady pochopitelně vždy nastává situace, kdy existují v různých částech takovéto prostoru situace, kdy situace v různých částech jsou na tom různě. Eh, v podstatě ta situace se obrátila proti situaci, kterou jsme zaznamenali dříve. A myslím si, že ty oscilace jsou velice podobné, eh, jakých, jakých jsme svědky také na druhé straně Atlantiku. Eh, myslím si, že z definice vyplývá, že eh, skutečně hovořím o obrovském rozměru eh, této ekonomiky. Já jsem rád, že Německu se daří, že je konkurenceschopné, že dochází k nárůstu hospodářství velkému a myslím si, že to je dobré ostatně i pro Španělsko. Podobně jako když se dařilo Španělsku, tak také to představovalo výrazný příspěvek pro eurozónu jako celek. Chtěl bych tomu ještě dodat, že Španělsko se rozhodlo, že bude Eh, sledovat celou řadu různých eh, eh, možných cest, které by měly vést ke zlepšení a pochopitelně tyto cesty nejsou vždy snadné, nepřinesou okamžitě ovoce, ale přesto si myslím, že obecně můžeme konstatovat, že ten směr je správný. Co se týče naší měnové politiky, k tomu já si myslím, že nemohu už dodat nic jiného, e, kromě toho, co jsem řekl na začátku tohoto měsíce. Ještě jednou bych chtěl pouze zopakovat, že si myslím, e, že musíme dosáhnout e, cenové stability a to pro celou eurozónu. Jedná se o 1,97 a myslím si, že je skutečně mimořádně důležité, abychom eh, tento závazek splnili, protože eh, naši občané se na nás obracejí eh, právě s touto žádostí, nejen kvůli existenci smlouvy, ale také proto, že se tito občané domnívají, že pro všechny evropské občany je to velice důležitá věc. Hlavně tedy se to týká těch nejchudších eh, občanů, kteří do určité míry čelí určitým rizikům a myslím si, že právě tato cenová stabilita je velice důležitá, protože má také významný dopad, protože víte, že všechny úrokové míry eh, v celé Evropě vycházejí eh, z těch reálných sazeb, které vycházejí z očekávání inflačního vývoje. A jestliže eh, musíme tedy zvážit tato očekávání inflační, eh, inflačního vývoje, jestliže očekáváme, že dojde k nárůstu, tak potom eh, to znamená, že se zvýší také tržní úrokové míry a to není přesně to, co bychom si za těchto okolností měli přát. Takže je velice eh, důležité, abychom i nadále eh, tyto, tato očekávání dalšího inflačního vývoje měli dobře zakotveny. Já nemám, co bych řekl k tomu bailoutu, k, tomu, eh, k té pomoci ve Španělsku. Vy jste se ptal na situaci, která souvisí s místními orgány samozprávy. Já si nedovedu představit, že my bychom se nějakým způsobem angažovali v této oblasti. Děkuji. Děkuji. A teď za EKR eh, e DERK. Děkuji, děkuji za to, že jste mi dala slovo. Pane předsedo, jestliže Evropská eh, rada schválí eh, to, co bylo dohodnuto minulý týden, Evropský bailout fond bude moci působit na primárních trzích. Ale to eh, nebude možné na sekundárních eh, trzích, což eh, vaše banka, myslím si, že podporovala. Dále se to týká dlouhých a střednědobých půjček zemím, které ztrácejí svou likviditu. Pane předsedo, co si myslíte o tam fondu pro pomoc, bailout, tak jak to souvisí s tím předběžným, s tou předběžnou dohodou? Děkuji, děkuji za ten dotaz. Možná si vzpomenete eh, na stanovisko eh, naší rady ECB, eh, e a sice týkající se tohoto fondu a budoucího fondu, řekli jsme, že ta situace musí být zlepšena a to jak z hlediska kvalitativního, tak kvantitativního. Co se týče kvantitativního aspektu, tady musím říci, že to, co bylo rozhodnuto, Eh, tou eh, výkonnou eh, stranou se zdá být přiměřené tomu, co jsme měli v úmyslu, a to se týká jak stabilizačního fondu, tak toho budoucího fondu. Těch 500 miliard si myslím, že tomu odpovídá. Myslím si, že je to spolehlivé. Co se týče té flexibility, určitý prvek flexibility je obsažen e, v tom rozhodnutí a další prvky flexibility, o kterém, o kterém jste hovořil, když jste hovořil o těch sekundárních trzích, tak tyto prvky tam nejsou zastoupeny, což e, neodpovídá tomu, co my jsme doporučili a neřeknu k tomu již více, to je všechno. Já si myslím, že jsem veřejně se k tomu vyjádřil. Děkuji. A teď za EPP pan Jose Manuel. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl nejprve omluvit za to, že e, jsem přišel pozdě, nebyla to moje chyba, e, letadlo mělo spoždění. Co se týče toho záchranného mechanismu, Eh, na zasedání G20, které se konalo v listopadu, bylo řečeno, že soukromé instituce budou muset platit určité náklady spojené s eh, záchranným balíčkem. A tehdy zástupce ECB řekl, že to bude znamenat zavedení obrovské volatility a že to bude znamenat také zvýšení úrokové míry. Uh, Eh, potom bylo řečeno, že od začátku roku 2013 všechno se to bude dělat jednotlivě a bude se to řídit eh, určitými interními směrnicemi Mezinárodního měnového fondu. Ehm, Připomeňme si situaci v Argentině v roce 2004 a tam to řešení do dneška zůstává poměrně kontroverzní. Myslíte si, že eh, je toto lepší než eh, to, co původně prohlásila kancléřka Merkelová a do jaké míry si myslíte, že skutečně možné, aby v tomto mechanismu, na tomto mechanismu se zúčastnili soukromé entity. Myslím si, že existuje text, který si myslím, že všechny eh, vlády schválily. Eh, bylo to publikováno 28. listopadu v loňském roce a v tomto textu zcela jednoznačně se říká, že Evropané eh, budou se eh, řídit globálními pravidly vypracovanými Mezinárodním měnovým fondem ve vztahu k tomuto konkrétnímu k této konkrétní otázce a já e, se tím řídím. Kromě toho je třeba si e, uvědomit, že i hlavy států na posledním zasedání opětovně prohlásili stejnou věc a dokonce to bylo ve formě e, přílohy ke, ke sdělení, bylo to opět řečeno a já si myslím, že to je třeba považovat za stanovisko evropské strany a já si myslím, že toto je věc velice důležitá a já to říkám svým jménem a také to říkám jménem naší řídící rady nebo rady guvernérů, protože jsem přesvědčen, že je velice důležité, aby Evropa měla stejná pravidla, jako má, jaký má, jak, jaká mají eh, v jiných státech světa. To si myslím, že je skutečně velice důležité. Děkuji. Děkuji. A teď za SAD. Liam. Ano, děkuji, pane prezidente. Ehm, Britská a americká centrální banka jsou zvlášť jsou mimořádně vybaveny eh, pro přežití zemi, jak zmiňovali kolegové, protože mají možnost monetizovat veřejný schodek, což také dělají pokaždé, eh, když eh, se propadají úrokové sazby. Eh, statut eh, stanovy Evropské centrální banky to zakazují, ale ta přece eh, nakupovala na, nakupuje na sekundárních trzích státní dluh. Před pár týdny ECB přestala kupovat řecký státní dluh a úrokové sazby na státní půjčky řecké na dva roky okamžitě vzrostly na 15 Existuje tady tedy Eh, vazba jak se příčiny a následku, anebo je řecká situace tak závažná, že bude konec konců potřeba přistoupit k restrukturalizaci řeckého státního dluhu. Jak víte, řídíme se v ECP doktrínou, která spočívá v tom, že rozlišujeme, co možná nejstriktněji, mezi opatřeními měnové politiky takzvanými standardními, to znamená úroková sazba, úrokové sazby, eh, které jsou stanovované tak, abychom zaručili cenovou stabilitu ve střednědobém výhledu eh, v souhlase se smlouvou a s tím, co od nás žádají občané. A na druhé straně jsou opatření takzvaná nestandardní, která uplatňujeme od doby, co některé trhy zasáhla krize a vyústila na některých trzích eh, Eh, k závažným narušením a k abnormálnímu chování, k abnormálnímu fungování trhu. Mezi těmito nestandardními opatřeními, které jsme uplatnili, je například alokace likvidity bez omezení, tedy full allotment, a to při eh, stále ceně, při stále rukové sazbě. Mělo to Dále zde bylo to, že referencujeme banky na 6 měsíců nebo na jeden rok. To, toto opatření mimořádné bylo nyní staženo. Kromě toho došlo k intervencím na eh, trzích eh, covered bonds a nebo covered bonds. A dále je zde program SMP, který jste zmiňovali. Řekl bych, že všechna tato nestandardní opatření mají za cíl ve všech případech umožnit umožnit nám lepší transmisi, lepší přenos naší měnové politiky do hospodářství. Eh, nyní eh, se ocitáme v situaci, která je nadále složitá z hlediska fungování trhu. To je konec konců také důvod, proč jsme zachovali, jak jsem řekl již ve svém úvodním prohlášení, eh, proč jsme se rozhodli zachovat pro nadcházející čtvrtletí nestandardní opatření v oblasti alokace likvidity na tři měsíce na základě full allotment a obrovně tedy to vypadá u ostatních opatření. Cílem tedy je umožnit nám obnovit, jak je to jen možné za aktuálních okolností, těch abnormálních okolností, eh, udržet kanály přenosu měnové politiky do hospodářství. Thank you very much. Uh, next... Mnohokrát děkuji. Dále za EPP Rody Kraca. E, Mnohokrát děkuji. Paní předsedkyně, já jsem chtěla hovořit o eurobondech, ale na to prezident ECB už jasně odpověděl. Stejně tak už hovořil o podporných opatřeních pro státní dluhopisy na otevřeném trhu. Takže já se zeptám, na tu dohodu ohledně eura. Domníváte se, tak jak tomu bylo doposud, že to přinese přidanou hodnotu pro balíček ehm, hospodářské zprávy, zprávy hospodářských záležitostí, ehm, u čehož doufáme, že Eh, k tomu bude dosažená dohoda. A další otázka se týká zvyšování úrokových sazeb. Existují studie, studie, které poukazují na to, že něco takového by mohlo zamezit hospodářskému oživení v eurozóně. Co si o to myslíte? A pokud jde o eh, ten, tu první věc, eh, práce na tom stále ještě probíhá. A já se domnívám, že v poslední době bylo dosaženo velkého um, úspěchu. Uh, ať už jde o vlády 27 nebo 17 států eurozóny, ale stále ještě eh, se to vyvíjí. Parlament je do diskuzí plně zapojen, do diskuzí o zprávě hospodářských záležitostí. Eh, takže já bych chtěl znovu zopakovat, že my hodně spoléháme na vaši práci, na váš vliv společně s dalšími evropskými institucemi by se věc pohnula dále. Pokud je o tu druhou otázku, chtěl bych říci, že my eh, máme eh, za ještěvat stabilitu cen pro 331 milionů evropských občanů. Je to velká odpovědnost, v minulosti se nám to dařilo a stabilitu cen zaručíme také pro budoucnost. V každém případě je to překlo, předpoklad pro trvale udržitelný růst a zaměstnanost ve střednědobém a dlouhodobém výhledu. Pokud eh, my nebudeme důvěryhodní, pokud jde o zajištění cenové stability, eh, uvidíte, že eh, celý, celé finanční prostředí eurozóny by se zhoršilo, protože očekávání budoucí míry inflace by se zvýšilo. A pokud zajišťujeme cenovou stabilitu, nebráníme tím hospodářskému růstu a vytváření nových pracovních míst. Naopak splňujeme tak jednu z podmínek pro trvale udržitelný růst a vytváření nových pracovních míst. Mnohokrát děkuji. Nyní SAD Edward znovu. Pane Trišete, v současné době jsou zadlužené země, které od, ohrožují stabilitu eura. Snaží se ale co nejvíce nevyužít eh, toho fondu stability, dočasného fondu stability. Co kdybychom situaci trochu obrátili a podívali se na eh, trvalý mechanismus stability a podívali se na situaci, kdyby země byly skutečně v krizové situaci a museli využít tohoto fondu. A ale neohrožovaly by stabilitu eura kvůli tomu, že se jedná o malé země. Myslíte si, že by eh, měli eh, využít eh, tohoto fondu vzhledem k tomu, že do něj přispěli? Toto je rozhodnutí, které musí učinit odpovídající orgány a my nejsme zapojeni do těchto rozhodování. To je první připomínka. Druhá připomínka. Já se domnívám, že celá Evropa se zakládá na myšlence, že se všemi zeměmi se nakládá stejným způsobem, ať jsou jakkoliv velké. A to platí pro veškerá pravidla týkající se zprávy hospodářských záležitostí. Není tam žádný rozdíl mezi velkými, středními a malými. A já si myslím, že to je nesmírně důležité. jsme svědky toho, že můžete být malá země a přesto můžete být hodně viditelní a můžete eh, představovat problémy. Neřekl bych pro euro, ale spíše pro finanční stabilitu eurozóny jako celku. Chtěl bych zde tedy odlišovat mezi eurem jako takovým, a euro jako měna je podporováno tím, že během, v průběhu minulých 12 let bylo skutečně stabilní a ve srovnání s tím, k čemu docházelo během předchozích 50 let. A na druhé straně zde máme eurozónu, která je konsolidovanou zónou, kde je relativně e, vysoké Eh, vysoký schodek eh, veřejných financí, ale eh, ještě relativně nízký ve srovnání s některými dalšími rozvinutými ekonomikami. A takže pokud je o finanční stabilitu eurozóny jako celku, myslím si, že některé země i malé země mohou mít vliv. Ale v každém případě pravidlo je pravidlo. A já se domnívám, že je nesmírně důležité to, že všechny země by měly být uh, si rovny, pokud jde o euro. Mnohokrát děkuji. Nyní za EPP Astrid. Merci. Eh, děkuji, paní předsedkyně, vážený pane prezidente. Měl jste příležitost eh, zde eh, připomenout vaše výhrady, pokud jde o zavedení daně z finančních transakcí pouze v rámci Evropy. Přitom náš parlament právě odhlasoval svoji podporu takovémuto to opatření, aniž by vůbec čekal na studie hodnocení dopadu. Prostě vznikla určená spojenectví okamžitá. Já eh, bych eh, apelovala na to, abychom šli více do principu věci. Co konkrétně by znamenalo zavedení takovéto daně pouze na evropské úrovni, případně pouze na úrovni euroskupiny, té eurozóny? finan, fungují finanční trhy takovým způsobem, že eh, i eh, že daně byť ve výši třeba 0,10 nebo jedné setiny procenta by vedly k delokalizacím a ta konkurenční nevýhoda by potom nepoškodila Evropskou unii? A pokud ano, Eh, navrhoval, navrhoval byste nějakou jinou metodu na to, jak eh, zajistit účast finančního systému na eh, solidaritě, která je nyní žádána. Já jsem zaznamenala, že ve svém vystoupení jste přivítal zavedení, přivítal jste skutečnost, že komise zvažuje možnost zavedení bankovních poplatků, bankovních daní Existuje již celá eh, řada bankovních daní v různých členských státech EU. Eh, v jaké oblasti byste navrhoval uplatňovat tuto novou eh, bankovní daň či bankovní poplatek, kterou zvažuje komise? Protože jste úplně jasně neodpověděl na otázku paní Kraci, pokud je o pakt pro euro, který byl přijat v pátek 11. března na poput Německa a Francie ke zrychlení hospodářských reform. Já vám musím říci, že přímo zde, přímo na tom vašem místě 15. března eh, seděl předseda euroskupiny Jean-Claude Juncker, který uvedl, že tento pakt pro euro nepředstavuje žádnou přidanou hodnotu. Dokonce řekl, že to vše již existuje. Takže co si přesně myslíte o tomto pak to vy, pane prezidente. Je to hodně povyku pro nic, nebo, nebo si tady tedy eh, politici um, dohánějí to, že se pro jednou neosvětli v první loži. Pokud jsem vás správně pochopila, tak přece jenom eh, nejste toho názoru, že bychom se nyní měli eh, zaměřit na oblast hospodářských politik, a riskovat, že e, obejdeme ten hlavní cíl, kterým je balíček pro řízení a zprávu e, pro euro, nebo záležitosti souvisejících s eurem. Ten balíček šesti legislativních e, návrhů by přece nyní měl mít prioritu. V každém případě se na nás můžete spolehnout, že vás podpoříme v tomto směru. Pokud jsem, pokud jsem vás tady správně pochopila, je to tak. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Astrid, já bych ráda upozornila, že jsi hovořila 3 minuty 40 vteřin. Pane Tršete, prosím. Děkuji mnohokrát. Jenom velmi stručně. Pokud jde o daň z finančních transakcí, mohu rád potvrdit, že naše stanovisko v ECB je takové, že by bylo vhodné, pokud by taková daň byla zavedena, aby k tomu došlo na celosvětové úrovni. Protože v opačném případě to vytvoří rozdílné zacházení mezi finančními transakcemi realizovanými v Evropě a těmi, které se realizují ve zbytku světa. No a ne pouze v USA, ale v celém zbytku světa, v Asii, eh, v nově se rozvíjejících zemích a v rozvinutých zemích. Takže tady by došlo k problému a my, domnívám se odůvodněně, žádáme rovné hrací podmínky pro všechna obezřetnostní pravidla a prostě v maximální možné míře pro všechna pravidla, aby se to zavádělo mezinárodně, celosvětově. Samozřejmě tady opět jde o otázku rovných hracích podmínek v mezinárodním měřítku. To je tedy eh, jaksi všeobecná poznámka na toto téma, kterou se některak nevyjadřují přímo k té samotné dani, která eh, si žádá ještě velmi pozorné přeskoumání. Eh, pokud je o druhou vaši poznámku, domníváme se, že by bylo vhodné, aby ty bankovní daně či poplatky levies Eh, se kterými se počítá pro některé země, ne pro všechny. V tom také je určitý problém přístupu, přístupu z hlediska různých národů. Ale představa komise, kdy tyto bankovní daně by mohly sloužit k financování eh, fondu pro eh, krizová řešení a okončování činnosti bank, to je inteligentní řešení. To jsem již zmiňoval. Pakt pro euro. Řekl jsem a domnívám se, že pakt pro euro se ubírá správným směrem. Obsahuje to celou řadu věcí, které představují kroky správným směrem a které konkretizují na úrovni eh, dotyčných vlád to, co jsme my sami doporučili, takže já se nebudu, eh, nebudu se tady opakovat. A určitě jsme také již uvedli, že v Paktu pro euro je přitomen mezivládní aspekt, eh, u kterého bychom byli rádi, kdyby to bylo vepsáno přímo do toho textu týkajícího se zprávy a řízení, který vy nyní přeskoumáváte, nebo projednáváte. U paktu pro euro je více aspektů, které podle nás eh, by měly být nějakým způsobem eh, promítnuty také do běžného fungování evropských institucí a možná samotný Evropský parlament eh, prosadí to, aby do toho byly vneseny určité nové prvky, s tím, že víme, že už došlo ke koncensu mezi vládami v této oblasti. Čili pak pro euro je pozitivní, jde to správným směrem a bylo by dobré, kdyby byl v co největší míře zapracován do běžného standardního fungování evropských institucí. Děkuji mnohokrát. A nyní další otázka za EPP. Pan Nitras. Eh, bardzo dziękuję za możliwość zadania pytania. Przepraszam. Děkuji mnohokrát eh, za tuto příležitost položit vám dotaz. Již několik měsíců předsedáte ESRB, Program pro dohodná nad systémovým rizikem a vzhledem k tomu, že činnost tohoto orgánu je neveřejná, rád bych se vás otázal na některá potenciální rizika, možná ne úplně potenciální. Eh, vnímáte eh, dvě věci jako potenciální hrozbu. Za prvé, zde v Evropském parlamentu a v evropských institucích se již několik měsíců věnujeme uřízení schodků rozpočtu členských států. Ale mnoho europoslanců říká, že toto je teprve začátek a že tím skutečným problémem možná nakonec bude zadluženost domácnosti. A mne by zajímalo v této souvislosti, zase domníváte, že aktuální míra zadluženosti, která je srovnatelná ve všech členských státech, i když eh, se politiky v různých členských státech různí a v některých případech se vlády snaží um, uřídit, a omezit dluh domácností. Jiné vlády se naopak snaží eh, jej eh, podporovat, jeho další rozvoj. Tak je tady zadluženost domácností hrozbou. A můj druhý dotaz. Hovoříme-li o postupu při nadměrném schodku. Určitý, byl ukončen určitý experiment v devíti členských státech. Byl to experiment, který se týkal kalkulace mm, či, či mm, otevírání nezávislých penzijních fondů. A tento experiment ztroskotal, protože tyto členské státy dospěly k závěru, že díky těmto prostředkům by bylo možné eh, vyrovnat rozpočtový schodek, čím mě by zajímalo, eh, jaké jsou závěry z tohoto experimentu, který již skončil. Omlouvám se za to, že jsem hovořil tak dlouho. Vážená paní předsedkyně, tady mám trošku problém, protože ten první dotaz alespoň je adresován předsedovi ESRB a e, já jsem řekl už na začátku, že budeme velmi, velmi striktně rozlišovat mezi těmi dvěma se slyšeními. E, ano, tady je problémem můj výbor, nikoli vy. Ale myslím, že je dobré, že budu mít možnost na základě samostatného slyšení tady vypovědět o činnosti také SRB. Je to plánováno, už to tak i proběhlo v minulosti vzhledem k tomu, že smlouva hovoří zcela jasně o tom, že zdaleka nejde o ty též subjekty a u SRB musím hovořit za samotnou eh, radou ESRB, zatímco u ECB eh, e hovořím za radu guvernéru ECB. Takže pokud dovolíte, dal bych jaksi do závorky vaši první otázku. A samozřejmě jsem připraven eh, veřejně na vašich slyšeních a také důvěrně v kontaktech s vaší předsedkyní. Jsem připraven k tomu vést řádnou diskusi na základě legislativy, kterou jste odhlasovali. A nyní k vašemu druhému dotazu, kde zmiňujete penzijní fond, penzijní fondy a velice důležitý problém eh, účtování, účetnictví penzijních fondů. Vím, že komise se velice pečlivě snažila nalézt nejlepší možné řešení za daných okolností. Vím, že je to velice složitá věc. Eh, musí se zohlednit i způsob kalkulace Eurostatu. A musím říct, že my konkrétně v této oblasti neneseme žádnou konkrétní pravomoc či odpovědnost, ale po čem voláme je to, aby kombinace vhodného eh, posouzení, řádného posouzení a běžných eh, metod výpočtu eh, netlačila žádnou zemi k tomu, aby se vzdala pojetí kapitálového pilíře aby se tedy přecházelo, to upouštělo, přecházelo na systém průběžného financování. To by jistě nebyl dobrý výsledek. Tak to je asi hlavní věc, o kterou nám jde a hlavní signál, který vysíláme, pokud jde o nás. Děkuji mnohokrát. A zůstaneme chvíli u EPP, takže nyní vy, Markusy. Děkuji, paní předsedkyně. A budu se snažit být stručný a hovořit k prezidentovi ECB. Jedeme o Evropský eh, mechanismus stability. Eh, už jsme eh, slyšeli při posledním slyšení zde v parlamentu o aktivitách Evropské centrální banky, pokud jde o nákup státních dluhopisů na sekundárním trhu. Nyní se hovoří o tom, že stabilismus mechanismus stability bude moci nakupovat také na primárním trhu. Moje otázka zní, jestli Evropská centrální banka eh, nebo že zda zde dochází eh, k porušování té klauzule eh, o nepomáhání jiným členským státům, o té klauzule no bailout. Samozřejmě to, co děláme, odpovídá evropským smlouvám, to je samozřejmé. A podle mého názoru právníci ECB, právníci rady a právníci komise a něco takového mají posoudit. My to děláme proto, abychom pomohli tomu, že náš mechanismus přenosu měnové politiky bude fungovat odpovídajícím způsobem a bude fungovat lépe. To je důvod, proč my to děláme a proč jsme to udělali. Samozřejmě je to možné podle smlouvy. Mysleli jsme také na to, že mechanismus stability by to mohl dělat sám prostřednictvím nákupů na sekundárním trhu. A viděli jsme, jak už jsem řekl, že rozhodnutí vlád a povolilo nákup na primárním trhu. To my sami vůbec neděláme. Nákup na primárním trhu je něco, o čem v zásadě nebo principiálně rozhodly vlády. Děkuji. Děkuji. Nyní předám slovo Elize, aby položila svoji otázku. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážený pane prezidente, mnohokrát děkuji za to, že jste mezi nás přišel, že jste mezi nás opět přišel. Mám pro vás dva, dva dotazy. První se týká mechanismu pro stabilizaci eurozóny, který e, doprovázen balíčkem pro konkurenceschopnost poskytuje podporu celému tématu um, mezivládního přístupu k fungování Evropy. Parlament, jak asi víte, se věnuje balíčku pro uh, řízení a zprávu, kde se vychází z komunitární metody. Jakým způsobem vnímáte vzájemné působení těchto dvou metod, těchto dvou procesů? Moje druhá otázka se týká toho, že opatření, která jsou doporučována jsou v krátkodobém eh, hledisku recesivní. Jak eh, zajistíme ve střednědobém a dlouhodobém výhledu, že přizpůsobení eh, v oblasti mzdových škrtů, v méně, konkurence, méně konkurenceschopných zemích a také ztráta produktivity nebudou vytvářet další rozdíly v ekonomice eurozóny, naopak místo toho, aby docházelo ke konvergenci. Děkuji mnohokrát. K první věci, jak už jste mne slyšela, jsem uvedl, že pokud je o institucionální metodu vytváření ESM, tady eh, bychom si přáli, stejně jako parlament předpokládám, podpořit co možná největší využívání unijní metody, komunitární metody. Je to věc, která vás jistě nepřekvapí. Jistě vás nepřekvapí, že takovéto naše stanovisko a předpokládám i vaše. Já mohu říct si přesně to tež, co vy, pokud je o pakt pro konkurenceschopnost, kde e, my říkáme, že tento pakt obsahuje některé velmi dobré aspekty, e, které by měly být zahrnuty e, do balíčku pro hospodářské řízení a zprávu, který nyní projednáváte. Pokud je o konkurenceschopnost, opět, co je velmi důležité, je, aby každá ekonomika plně zohlednila skutečnost, že zaručujeme cenovou stabilitu způsobem, který je velmi jasný, protože od samotného začátku ukazujeme, že naším benchmarkem je míra méně než 2, blízko 2%. E, daří se nám to takto zachovávat důvěryhodně a samozřejmě jsme blízci nominálnímu vývoji Eh, nebo se sledujeme nominální vývoj řady cen, eh, včetně jednotkových nákladů práce. A pokud je o mzdy, které jste zmiňovala, tady bych řekl, že je třeba zohlednit eh, jednak posun v produktivitě a samozřejmě čím větší vzrůst produktivity ve všech našich ekonomikách, tím větší manévrovací prostor pro tvorbu pracovních míst a pro růst růst a pracovní místa. Čili to je velmi důležité. Čím více eh, působíme na zvyšování konkurenceschopnosti, tím více také eh, tím více také dosahujeme eh, konvergenci v Evropě a v eurozóně. A nyní hovořím o mm, mzdové umírněnosti obecně, protože u těch zemí, které utrpěly ztráty konkurenceschopnosti, je toto samozřejmě důležitá věc, eh, protože eh, by se to převedlo do jednotkových eh, nákladů na práce, které by byly konkurenceschopnější. Zmiňoval jsem příklad Německa. Je zcela jasné, že Německo výrazně posílilo svoji konkurenceschopnost prostřednictvím zvýšení produktivity a umělostí v oblasti, v oblasti nákladů obecně. A proto má nyní Německo vyšší růst a vyšší tvorbu pracovních míst, což je samozřejmě velmi důležitý cíl v ekonomikách, kde nám stále přetrvává příliš vysoká míra nezaměstnanosti. Děkuji. Děkuji a teď Gay Mitchell. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji <clears throat> pane předsedo ECP. Eh, některá varování, eh, která vysílala Evropská komise, byla eh, ignorována irskou vládou. A docházelo k investicím do bank. Evropská centrální banka pokud by měla dále nízké úrokové míry, to by potom vedlo k další inflaci. Já mm, nevím, vy vy přece víte, že daňový poplatník vlastně nakonec eh, za to za všechno nese veškerou odpovědnost za ten eh, dluh, eh, který byl také z odpovědností soukromých entit. Myslím si, že stále se tyto věci přenášejí z jednoho roku do druhého. Myslíte si, že, nemyslíte si, že nejvyšší čas, aby centrální banka se stala eh, akcionářem spíše než tím, kdo půjčuje peníze? Nemyslíte si, že by eh, to bylo dobré jak pro Irsko, tak pro celou eurozónu? Co si myslíte o tomto mém návrhu? Nejprve eh, se, bych chtěl říct, že se vracíme k tomu, co jsem již řekl. Měnová politika je danost. Je to danost a to pro všechny země, které jsou v eurozóně. E, zvyšujeme, e, e, zvýšili jsme míru úrokovou na konci roku 2005 a to proti tomu, co nám 10 ze 12 vlád doporučovalo. Eh, protože nám šlo o udržení eh, cenové eh, stability. Dále jsme potom zvýšili na začátku roku 2004 také úrokovou míru, v té době byla na úrovni 2%, zatímco jiní v, těch, v té <clears throat> rozvinuté ekonomice měli tuto míru na úrovni 1%. A tak dále, a tak dále. Čili možná, že eh, byste mohl argumentovat tím, že úrokové míry byly příliš nízké pro Irsko, ale takové to byly úrokové eh, míry, které nám měly zaručit eh, tu cenovou stabilitu. Já už o tom nebudu dál hovořit, ale pochopitelně i vnitrostátní politika tyto věci musela vzít v úvahu tak aby mohla příslušným způsobem ovlivnit vývoj, který měl zaručit vyrovnání se s, s problémy v jednotlivých zemích. E, mohu pouze říci, že centrální banka je banka centrální a že skutečně e, máme e, svoji zodpovědnost, zodpovědnost centrální banky a vyzýváme eh, všechny ostatní zúčastněné strany, aby také eh, se chovali zodpovědně. To je všechno, co mohu říci. Jsme zkrátka centrální banka a to je věc, kterou eh, musíme mít na paměti. Musíme vždy jednat jako banka, která je skutečně centrální. Děkuji. Tentokrát eh, máme ještě čas, takže eh, dovolte, abych i já položila otázku a potom můžeme dát prostor dalším poslancům. Já bych se vás chtěla zeptat eh, na ten test zátěžový. Já vím, že už jsme o tom hovořili, ale a uvědomuji si, že existuje určitá potřeba dosažení rovnováhy mezi transparentností a důvěrností. Eh, protože některé banky možná se obávají, že jestliže bychom věděli úplně všechno, tak potom by to vedlo ke krizi důvěru. Ale trhy skutečně chtějí vědět, jaká je situace v té oblasti státního dluhu a jak se projevuje také v bank, na bank, eh, v bankovních výsledcích. Souvisí to ostatně také s tím, čemu říkáme expozice mezi bankami a pochopitelně to souvisí s tou krizí státního dluhu a souvisí to také s potřebou aby jednotlivé státy si stály po boku při eh, řešení těchto problémů, protože jinak bychom mohli mít německou bankovní eh, krizi Eh, protože eh, a pochopitelně Německo má určitý vlastní zájem, aby nějakým způsobem napomáhalo tomuto procesu a proto také dělají, ale neměli bychom eh, směřovat k situaci, kdy budeme mít zajištěno větší transparentnost pro dlouhodobější prospěšnost nejen bank, ale všech a neměli bychom se zamyslet i nad tím, že bychom eh, měli do těch bankovních knih v podstatě zavést i tu otázku těch státních dluhů i v rámci tohoto zátěžového testu. Děkuji. Za prvé bych chtěl říci, že pokud se dobře pamatuji, tak eh, v tom předcházejícím zátěžovém testu ty eh, cené papíry, které měly jednotlivé banky a které byly zaneseny do těch eh, bankovních eh, knih, ty všechny byly zveřejněny. Takže pozorovatelé, analytici si na základě toho mohli udělat své vlastní vyhodnocení na základě těchto čísel, i když ta Banking Book eh, vlastně toto eh, zohledňuje a vychází také z těch příslušných eh, pravidel, která berou v úvahu nominální hodnoty. Takže bych chtěl říci, a to je věc, kterou teprve budeme muset rozhodnout, a já bych tady nechtěl na sebe brát zodpovědnost uh, někoho jiného, co se týče naší centrální banky. My jsme sehráli určitou úlohou v tom smyslu, že jsme EBA eh, dali k dispozici určité eh, domněnky, které souvisejí eh, s prováděním tohoto zátěžového testu, ale teď uvidíme, co oni sami budou publikovat. Já tomu rozumím asi tak, že možná mají v úmyslu Eh, udělat něco, co již udělali eh, dříve, to znamená v souvislosti s tím prvním zátěžovým testem, kdy eh, požádali tedy banky, aby publikovali, co v těch svých knihách books mají. Ale v minulosti skutečně došlo k něčemu, co by mohlo být dohodnuto opět. Chce se někdo k tomu ještě zeptat něco? Ano? Ano, máme mnoho e, žádostí o slovo, čili nejdřív a potom Silvi. Děkuji, děkuji e, paní předsedkyně a také bych chtěl poděkovat panu předsedovi za jeho e, odpověď. Myslíte si, že je fakticky nemožné, aby irská vláda se věnovala celé této otázce veřejných financí? a taky, aby v současně s tím rekapitalizovala banky. Nemyslíte si, že to není úkol, který je skutečně nemožný? Není to trošičku příliš, co žádáme od jedné členské stát, jednoho členského státu? Já bych na to řekl, že ne. Myslím si, že ta rozhodnutí, e, která učinila e, irská vláda během posledních tří let, jsou rozhodnutí, která zkrátka e, byla učiněna. A Existuje také program, který mezinárodní komunita eh, odhlasovala. Nemusím, nemám teď na mysli pouze evropskou komunitu, ale celosvětovou. Je to program, který je naprosto zásadní pro důvěryhodnost eh, a myslím si, že to je věc zásadní i pro samotné Irsko. Já sám eh, nemám nic co bych řekl, snad jen to, že si myslím, že eh, výkonná složka a parlament v Irsku skutečně musí udělat všechno to, aby jste opět získali důvěryhodnost, což je naprosto zásadní, protože eh, já vycházím z toho, že Irsko to dokáže a jsem přesvědčen, že skutečně k tomu dojde. Děkuji Silvi a pak Tomas a potom Lisa. Děkuji, jenom velmi stručně. Uh, je tady něco, co mě znepokojuje v tom, jak se někteří domnívají, že i při těch všech nedávných prohlášeních ze strany Evropské rady eh, vlády, eh, že vlády dodrží své slovo. Samozřejmě nezbývá nám než doufat, ale řekla bych, že to asi nestačí, protože objektivně za to máme diagnostiku takovou, že vlády nedodržely, některé vlády nedodržely ustanovení paktu stabilitě a růstu a Ehm, také jsme nedodrželi Lisabonskou smlouvu, takže eh, Lisabonskou eh, strate, eh, strategii, pardon, takže myslíte, že stačí to pravidlo comply or explain? Že nepotřebujeme více tlačit? Já, vám, já s vámi úplně souhlasím. Je pravda, že to comply or explain to není věc, která by měla probíhat pouze mezi vládami samotnými. To comply, tedy dodržovat pravidla, to je to, co eh, po vládách žádá komise. To je to, co to představuje. Eh, eh, alespoň v té koncepci, která nedávno byla zdokonalena. A domnívám se, že je skutečně důležité to známe zvrácení důkazního břemena, zvrácení kvalifikované většiny, tak abychom nerozhodovali podle stejných pravidel jako v minulosti. To je to, čemu v našem žargonu říkáme daleko více automaticity eh, v oblasti kontrolních mechanismů, v oblasti dohledu. Nicméně, nicméně se domnívám, že eh, potíž v současné době, a je to velká potíž, a vnímají to všechny vlády a všichni odpovědní pracovníci, kdy se žádá, abychom do budoucna Eh, byli daleko bedlivější v minulosti. Uvědomme si, že v roce 2004-2005 bylo možné beztrestně říci, že pak stability a růstu byla taková hloup, hloupost, ultraortodoxní hloupost. Někteří dokonce k tomu ještě dodávali eh, vnucená ze strany některých zemí, které eh, si počínaly ultraortodoxně a přitom ty tež země si kladly otázky něm paktu stability a růstu. Nezapomínejme, že jsme museli bojovat, komise a my, my tedy ECB, proti snaze zrušit pak stability a růstu, který přitom přinášel své výsledky a dokonce došlo k právním sporům mezi komisí a radou. Vedl se soudní spor. Takže já myslím, že to by nás mělo vést k daleko větší eh, přísnosti tvrdosti v oblasti zprávy a řízení. Já naprosto sdílím váš dojem. Je možné do určité, do určité míry důvěřovat, ale je třeba mít také eh, pevné instituce, ve které můžeme vkládat důvěru. Děkuji. Tomas Mann. Paní předsedkyně, pane Trišete, a vy jste ehm, viděl vývoj v Německu. Eh, v Německu se někdy říkalo pan Triše, to je německý francouz. Eh, to znamená, že se od vás očekávalo, že budete zajišťovat stabilitu, i když se to v Německu vždycky nedařilo. Ale jedno téma bylo vnímáno kriticky a to nákup státních dluhopisů. Vy jste říkal, že je to specifické opatření, že to nebude trvat věčně, že musíte vyslat jasný signál vůči spekulantům. Ale banky, které máme, musí v každém případě mít systémy zajištění v daných členských státech. Bude toto specifické opatření, výjimečné opatření pokračovat, nebo je to otázka minulosti, anebo řeknete, eh, když to bude trh požadovat, opět budu nakupovat eh, tyto eh, podivuhodné dluhopisy ve chvíli, kdy by to mohlo přispět ke stabilitě? Jak jsem řekl, My jsme v rámci své měnové politiky rozhodli, že budeme mít nestandardní část měnové politiky a že v rámci toho se budeme snažit opět nahodit náš mechanismus přenosu měnové politiky. A to je důvod, proč jsme zahájili tento program. Není to pro účely finanční stability, je to měnová politika. Standardní opatření to je úloková sazba. Ta má zajistit cenovou stabilitu a nestandardní opatření eh, mají eh, se snažit řešit krizi, řešit to, že došlo k narušení trhu. Já k tomu nic více nemohu říci. Elisa. Elisa. Prezident. Děkuji, paní předsedkyně. Pane prezidente, mám otázku týkající se mechanismu ukončení činnosti bank eh, v případě úpadku. Já se domnívám, že eh, to je velký zdroj rizika. A prostřednictvím bank eh, se riziko dostalo do celé řady členských států EU. My jsme se snažili vytvořit společná pravidla a zároveň a mechanismus sdílení eh, zátěže ve chvíli, kdy zkrachuje nějaká banka. Chceme ochraňovat eh, daňové poplatníky ve chvíli, kdy eh, banky hlásí úpadek. Tento proces pokračuje. Nicméně by mě zajímalo, zda tato snaha nalézt evropské řešení, jestli zmizela, protože usnesení z 11. března hlav států a vlád eurozóny eh, říká, že po zátěžových testech každý členský stát Eh, rozhodne, zda chce zasáhnout či nikoli. A zároveň se zde říká, že každý členský stát eh, vypracuje své vlastní mechanismy pro to, aby pomohl eh, bankám, které hlásí úpadek. Mně se zdá, že zde dochází k jakému si posunu z evropské úrovně na národní úroveň a že zde ignorujeme jasný návrh tohoto parlamentu, Eh, který měl za cíl to, abychom měli evropský rámec pro řešení krizí evropských bank. Eh, otevřeně eh, se zde hovoří o takzvaných haircuts, pokud jde o státní dluhopisy. To znamená, že řešíme případné problémy, finanční problémy členských států, nikoli však bank. Mnohokrát děkuji. Já bych chtěl říci, že zátěžové testy jsou způsob, jak prověřit eh, solventnost banky. A je to také způsob, jak zjistit, zda za specifických podmínek by takovéto banky vydržely či nikoli. Ale hlavní myšlenka eh, není identifikovat ty, kteří eh, hlásí úpadek, nicméně spíše identifikovat dodatečná rozhodnutí, která mučí, musí učinit soukromý sektor, akcionáři či trh nebo výjimečně také eh, veřejné orgány, proto aby došlo k, repa- k rekapitalizaci bank ve chvíli, kdy se ukáže, že banky nemají dostatek kapitálu. A to je zcela evidentně něco, co vlády plánují provést na národní úrovni. Je pravda, že neexistuje žádný mechanismus pro rekapitalizaci bank v současné době na úrovni Evropy jako celku. A já chápu, že vy po něčem takovém implicitně voláte. Je to ale odlišné od eh, toho konceptu mít eh, společný mechanismus eh, řešení nebo ukončování činnosti bank, které fungují přeshraničně je potřeba ale provést zátěžové testy, které zjistí na obou stranách Atlantiku, jestli existují banky, které by za určitých um, okolností se zhroutily. Uh, já nebudu uh, reagovat na tu druhou část připomínky týkající se dluhopisu. Nicméně bych řekl, že ten koncept, na kterém se shodly všechny vlády Evropy, je koncept, uh, který Eh, zajistí, abychom eh, neměli v Evropě jiný koncept než zbytek světa. Je to doktrína, kterou prosazuje MMF. Ehm, východiskem práce eh, MMF je no default, to znamená ehm, žádné selhání. A to je tedy základní princip. Mnohokrát děkuji, tím se dostáváme na závěr tohoto dialogu o měnových záležitostech. Mnohokrát děkuji prezidentovi Trišetovi, že měl tu výdrž, aby eh, odpověděl nám, ale nejenom nám, ale také eh, v rámci předchozí schůzky. Nyní předám eh, slovo místo předsedovi Margalovi, protože jdu na tiskovou konferenci s Trišetem. Let me see. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Takže půjdeme dále podle programu, dámy a pánové. Měli bychom eh, hovořit o e, změně směrnic. E, pan Balc je zpravodajem. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně. 19. ledna tohoto roku konečně jsem mohl e, začít svoji práci týkající se této směrnice Omnibus 2. Komise Eh, měla 15 měsíců eh, čas a neustále říkala, že zveřejní návrh. Já jsem trpělivý člověk, nicméně nechápu, proč navzdory eh, tomuto dlouhému období byl nakonec předložen částečně nezralý text. Já už jsem to komisi sdělil. Mezitím jsme zahájili dobrý pracovní vztah a proto bych nyní svoji kritiku omezil na to, co jsem zmínil. Omnibus 2 je směrnice, která mění dvě rámcové eh, směrnice a eh, zohledňuje také solventnost 2. Eh, tato směrnice byla nutná proto, aby solventnost 2 odpovídala Lisabonské smlouvě a také nové architektuře finančního dohledu. V oblasti cených papírů a bankovnictví eh, došlo ke změně solventnosti 2 už prostřednictvím jiné zprávy. Eh, část toho se ale přenáší také do Omnibusu 2. Nyní k obsahu Omnibusu 2. Abychom zjednodušili trochu diskusi, předložili jsem pracovní dokument, který máte ve svých složkách. Eh, minulý týden jsem tento dokument rozeslal členům výboru z tohoto důvodu eh, budu vycházet tedy především z tohoto pracovního dokumentu. Důležitým bodem Omnibusu 2 je Lisabonizace. Starý eh, postup komitologie eh, musí být nyní změněn. Návrh komise je také do jisté míry lisabonizován. A hovoří se zde o delegovaných aktech, které jsou doplněny technickými prováděcími standardy, normami. Nicméně je zvláštní, že zde není žádný regulatorní technický standard. To je něco, co úplně nechápu. Vytvořili jsme právní základ pro to, aby v budoucnosti Evropa mohla eh, navrhovat eh, regulatorní technické standardy. Pět článků eh, nařízení <clears throat> ESA se tím zabývá. Já se domnívám, že v otázce prováděcích aktů bychom měli vycházet především z Omnibusu 1. Já navrhuji, aby lhuta pro parlament byla tři měsíce a, a dala by se prodloužit o další tři měsíce. Dále se zde hovoří o rozdělení e, kompetencí mezi národní regulotáry. Ehm, o tom se hovoří ve 12 e, článcích. E, to zahrnuje i články, které Eh, umožňují eh, konzultaci CEIOPS, ale zároveň zde jsou články, které konzultaci CEIOPS nezahrnují. Eh, <clears throat> pokud jde o zahrnutí CEIOPS, zde se jedná o velice citlivou otázku. Komise podle mého názoru tento bod dostatečně neřeší. Postup CEIOP se nahrazuje konzultačním postupem EIOPy a tím to pro ně končí. Tím zde dochází k prolínání dvou postupů a to povede k prodlužování lhůt a k prodlužování celého postupu, délky celého postupu. Můžeme se zamyslet nad tím, jestli potřebujeme uspůsobit další směrnice směrnici Solventnost 2, například směrnici IORP. Samozřejmě i zde bude muset dojít ke přeskumu. Nicméně nemusíme se podrobovat časovému diktátu komise a můžeme zajít, začít už čas a začít vysílat signály. To je eh, myšlenka, kterou eh, bych chtěl zde ve výboru prezentovat. Z politického hlediska Omnibus 2 eh, je velice významný, pokud jde o, o změnu solventnosti 2. Ehm, navrhuje se zde eh, změna ehm, časové struktury bezrizikových úrokových sazeb. Ehm, nicméně k tomu já bych přidal velký otazník. Eh, nechci to zde ještě žádným způsobem hodnotit, nicméně eh, bych už, bych už v tuto chvíli chtěl říci, že potřebujeme zajištěné dostupné informace týkající se také pojistného za nelikviditu. Komise odkazuje na eh, budoucí prováděcí opatření. Nicméně není možné, aby takto důležité věci eh, byly konkretizovány mimo směrnici a tudíž, abychom o tom nemohli eh, rozhodovat. Podobnou věc bych také řekl ke standardní rovnici. Zde bych chtěl eh, více poukázat na bod A. Eh, EIOPA bude mít eh, za úkol hodnotit přípustnost vnějších ratingových agentur a hodnotit je podle určité škály. Komise odkazuje na přizpůsobení se směrnici o vlastním kapitálu. Ehm, Eh, nicméně eh, zde dochází k určitému konfliktu kompetencí eh, s agenturou pro ratingové agentury. Další důležitá otázka je ekvivalentnost třetích zemí. Komise navrhuje, aby zde bylo přechodné období v délce pěti let. Z toho by profitovaly skupiny, které mají sídlo v EU, ale i mimo EU. Došlo by zde k ušetření až 50 miliard eur. Já zde mám obavy e, týkající se e, článku 227 a 260. E, jak chceme zajistit stejná pravidla hospodářské soutěže a jak chceme zajistit stejné podmínky pro všechny a další otázka je, jak to bude po těch pěti letech přechodného období. Potenciál pro konflikt eh, představují také navrhovaná přechodná období, maximálně tři roky a deset let. Eh, návrh komise ehm, zde nestojí na pevných nohou. Ehm, existuje zde snaha ehm, vyhnout se spolurozhodování parlamentu konkrétní přechodná období a postupné zavádění solventnosti 2. Eh, to jsou věci, které by byly stanoveny v jednotlivých eh, aktech. To znamená, že parlament by pouze měl možnost říci ano nebo ne. Já jako zpravodaj se podívám na to, kde bude nutné mít přechodná období a tato přechodná období by pak měla být změněna v té eh, rámcové směrnici. Eh, velice eh, mi zde pomůže takzvaný kvy 5, tedy kvantitativní hodnocení 5. A veškeré důležité informace máte v pracovním dokumentu. Chtěl bych ještě poukázat na časový plán komise, který je na první stránce. Musíme se eh, zamyslet eh, nad eh, zaváděním solventnosti 2. Já nemám žádný zájem na spoždění. Nicméně komise potřebovala hodně času a nyní i parlament by měl mít nárok na to, aby měl čas zpracovat tuto směrnici. Ehm, nechci zavírat oči před tím plánem komise, pokud jde o schvalování solventnosti 2. Já se velice těším na spolupráci a na připomínky kolegů a kolegyň při této první měně názoru. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Nyní pan Skinner, máte slovo. Um, děkuji, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu eh, zpravodaji eh, za to, že tak rychle tyto věci zpracoval, protože to je skutečně nutné. Je jasné, že ta doba, kterou potřebujeme pro zvážení eh, této směrnice, je otázka skutečně hodin. Přitom je to věc, kterou musíme velice dobře kontrolovat. To souvisí to s aplikací Solvenci 2 a myslím si, že to je v podstatě i eh, ještě dědictví toho, co jsme měli v souvislosti s, jed, omnibusem 1. Myslím si, že váš návrh, a sice, že bychom to měli skutečně velice přesně a přísně překontrolovat, je věc, které, eh, kterou bychom měli uvítat. Já s tím naprosto souhlasím. Trvalo to 15 měsíců, než jsme se dostali tam, kde jsme a myslím si, že eh, bychom toto měli mít také na paměti, až budeme o těchto věcech hovořit. Je důležité pro Solvenci 2 a je to také důležité pro Omnibus 2 eh, ehm, je potřeba, abychom tyto věci zohledňovali v konkrétních eh, věcech. Mělo by to, nemělo by to být řešeno pouze politicky. Hledáme řešení a hledáme také řešení, které bude dostatečně podrobné, spíš než, že bychom chtěli vytvářet nové problémy a chtěli bychom vytvářet eh, nové způsoby, jak se vyhnout Solvenci 2, což by si možná někteří přáli. Myslím si, že je tady několik klíčových věcí, které je potřeba mít eh, na paměti. V této souvislosti pan Bals o tom již hovořil. E, ale myslím si, že je potřeba říci asi toto. Je potřeba e, rozlišovat mezi těmi regulačními e, technickými normami a mezi těmi v přenesené pravomoci. Pan Sanchez Parcedo o tom hovořil, hovořil o tom, že už u Omnibus 1, vy jste se účastnil této diskuse také, tam jsme měli také svoji určitou roli. Nejde pouze o to, co stanoví eh, komisár, co se týče těch časových otázek. Myslím si, že ta, přechodný opat, ta přechodná opatření musí být také zvážena, příslušným způsobem musí být také diskutována. Eh, to se týká například hybridních instrumentů podle eh, současných právních předpisu se jedná o 15-letou přechodnou, přechodné období. V současné době tedy se hovoří o návrhu, že by to mělo být pouze 10 let. Měli bychom být konsistentní v této záležitosti, čili k tomu je potřeba vést diskusy, co se týče globální konvergence a těch transatlantických eh, vztahů. Je potřeba zvažovat pochopitelně i třetí strany a také společnosti z těchto zemí, jestliže chceme zajistit určitou ekvivalenci. Eh, je velice složité eh, když si představíme, jaké technické problémy znamená, už tož má 54 členů ve Spojených státech například, Eh, já už se dostávám k závěru. Eh, myslím si, že rozumím tomu, co eh, říkal pan zpravodaj, je správné, aby vyžadoval určitý standard týkající se klíčových otázek, o kterých zatím máme skutečně minimálně informace. Eh, to myslím si, že je potřeba, abychom eh, i tyto věci zvažovali. To se týká například té otázky pojistného, případně nelikvidity. Jsou tady ještě další otázky, o kterých jsme hovořili a o kterých jsme hovořili v souvislosti se Solvency 2, ale opět ne tak podrobně, jak by to bylo potřeba. Je potřeba některé věci si ještě vyjasnit. Řekl bych, že eh, jestliže budeme eh, vycházet z hypoté- z, pouze z hypotéz, co se týče například cen eh, obligací, potom nemám dostatečné informace a myslím si, že je potřeba se zamyslet i nad otázkou aktiv a pasiv. Měli bychom dodržovat moratorium a neotvírat tyto věci tak, aby problémy týkající se eh, akcí se nedostaly do této diskuse. Já se obávám, že skutečně tady je potřeba, abychom se tě, této věci eh, vyhnuli, abychom zajistili určitý přístup těmto věcem. Co se týče EIOPy, já jsem proto aby měla eh, pravomoci, který, které bude schopna zvládnout. Souvisí to s určitými praktickými otázkami eh, přímého dohledu, ale myslím si, že tam, kde mohou se eh, angažovat, tak tam si myslím, že to je v pořádku. Ale potřeba si uvědomit, že to je směrnice a ne nařízení. Jsem rád, že tady máme zástupce komise, možná, že nám k tomu může něco říci. E, zajímalo by mě, jakým způsobem si myslíte, že tyto pravomoci by mohly být v budoucnosti skutečně relevantní. Myslím si, že potřebujeme ještě další vysvětlení týkající se toho, kudy se budeme ubírat e, dál. Myslím si, že e, nestačí pouze dát Evropě další pravomoce. Ehm, musíme si uvědomit tedy jednu věc, čeká nás hodně práce, musíme spolupracovat eh, s panem Balcem a s ostatními stínovými zpravodaji. Myslím, že pan Balc zatím odvedl skvělou práci. Silvie? Ano, děkuji. Já budu velmi stručná, jenom chci eh, eh, poděkovat Bulghardovi za to, že v tak krátkém čase vypracoval zprávu, za to, že to uřítil s velkým klidem Eh, protože opravdu vzhledem eh, k času, který jsme eh, měli na to si to promyslet, také my za nás. Burkhardt sledoval tu diskusi o balíčku o dohledu, ale říkám to spíše pro ostatní. Mě jde především o to, abychom postupovali nyní koherentně s tím balíčkem. Samozřejmě v tom pracovním dokumentu je to eh, patrné, všechno, co už Sanchez eh, Presedo velice dobře uchopil v souvislosti s aktiv přenesené pravomoce a tak dále, to nebudeme, se, nebudeme znovu vymýšlet, znovu objevovat Ameriku, to je důležité. V tomto být koherentní a také třeba dbát na eh, dobré provádění solventnosti 2. V obecnějších souvislostech potom se také domnívám těch nových kapitálových požadavků na banky. Já si myslím, že je třeba vždycky mít globální pohled na věc, propojenost různých sektorů vnímat. A dále ještě e, zde otázka toho, zda vývoj v Japonsku nebude mít dopad na některé pojišťovny, vzhledem k tomu, jaký je rozsah škod a celé katastrofy, e, která ještě zdaleka neskončila, e, tak možná i to bychom měli mít na paměti, zda některé evropské pojišťovny tím nebudou zasaženy a dotčeny. To je, myslím, novinka oproti eh, balíčku pro oblast dohledu. A ještě jednou děkuji Burkhardovi a samozřejmě jsem k dispozici zpravodaji pro další spolupráci. Filip. Děkuji, paní předsedkyně. Silvi, mám dojem, že to světlo, které přichází ze zadní části sálu, jakoby nám dávalo andělskou svatozář. Burkharde, já tady zastupuji Svena a moc se v té problematice neorientuji, takže pokud budu dělat hlupé chyby, tak mi promiň. Nejprve pokud je o načasování věci a tu časovou osu, vítáme skutečnost, že se dáváme dostatek času na tuto věc, není to žádná drobnost, je třeba, abychom to, abychom to udělali správně. Takže souhlasíme s tvým časovým návrhem. A dále, to jsou slova Svena, ale také já, jakožto E, neodborník se k ním rozhodně mohu připojit, pokud je o jasnost toho pracovního dokumentu. To skutečně člověku pomáhá, zvlášť když e, někdo jako já se v té problematice úplně neorientuje. E, rádi bychom potvrdili následující. Za prvé, pokud je o zprostředkovatelské pravomoci EOPy, nechceme, aby nařízení Omnibus bylo využito jako jakási možnost, jak se vracet k těm pravomocem, které jsme EOPě poskytli eh, v příslušném nařízení, kterým se zakládaly orgány dohodu ESA. Čili to by neměla být, ten, to nařízení omnibusu by neměla být nějaká zadní vrátka. Další věc, a to eh, illiquidity premium pojistné za nelikviditu. Já se v tom neorientuji, ale určitě bychom neměli dávat eh, výhodu danému odvětví nezaslouženou. Na druhou stranu, pokud to bude zavedeno, tak eh, eh, bychom tam měli mít zajištěn ring fencing, tedy určité záruky mít, ošetřit to. Další věc, eh, to je k článku 60, 260, pardon. Opět nechceme, aby se to stalo zadními vrátky pro oslabení celé věci, celého ustanovení. A ještě jedna myšlenka, to je k přechodnému období a i když zatím ještě nemáme eh, návrh od komise, ale také u CRD 4 a u Bazilie 3, mě velmi trápí potenciální délka přechodných období. Podívejme se na to, co činíme, a myslím, že už to ode mne slyšel, podívejme se na to, jak přísně, striktně jdeme po vládách, které jsou příliš zadluženy, jak rychle po nich chceme Eh, aby si udělali doma pořádek a já nevidím důvod, proč bychom měli mít nekonečné, nebo možná ne nekonečné, ale, ale tak dlouhá prostě přechodná období eh, pro soukromé podniky v oblasti finančnictví. Když vlády eh, to musí dělat rychle a musí si přitom ušpinit ruce. Takže samozřejmě nechceme jednotné řešení pro všechny, ale skutečně bychom měli mít jistotu, že tady postupujeme správně. A mne trápí a nás trápí, že pokud poskytneme příliš mnoho pravomocí komisi pro stanovení délky přechodného období, když víme, že probíhá intenzivní lobbying na komisi za zavřenými dveřmi a víme, že v tom se ty podniky vemou velmi efektivně. Takže pokud chceme omezit jejich efektivnost, a myslím si, že tady bychom měli, tak bychom měli eh, si v parlamentu zachovat dostatek pravomocí pro to, abychom to udrželi pod kontrolou. To přechodné období by nemělo být příliš snadné, mělo by být zadarmo. Eh, neděláme to snadné pro občana ani pro vlády. Proč bychom to měli dělat snadné tady? Bude to obtížné, bude to tvrdé, takový je život. Děkuji mnohokrát. Dám slovo za chvíli komisi, pokud tu máme nějakého zástupce komise, určitě ano. Ehm, a jenom řeknu, že máme ještě přeživší ze slovenosti dva. Ehm, jsou takový myslím, že, ehm, myslím, že tam jsme věděli, co děláme a myslím, že i tady víme, co děláme. Pořád ještě. A nejsme zcela spokojeni s celou řadou těch návrhů. Nejsem se jist, nejistá, Filipe, zda si správně ukázal prstem na ty vyníky, na ty zločince. Já si vzpomínám, že u Slovenlosti 2 eh, to často byly eh, zvláštní zájmy členských států. A myslím si, že to intenzivní lobování eh, zrovna tak, nebo možná ještě více, přichází ze strany členských států než daného odvětví v tomto případě. Ale já nějak nenamítám proti tomu, aby lidé z jakéhokoliv zdroje prosazovali své zájmy, ale musí vědět, že my o tom víme, a máme svoji představu. A s tím nyní dávám slovo komisi. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také zpravodaji za jeho pracovní dokument, který nastěňuje problematiku Omnibusu 2 velice jasně. A chci také poděkovat všem kolegům zde ve výboru za jejich připomínky, za jejich dotazy. Rád bych stručně zareagoval na některé věci, které zde zazněly. Nejprve eh, k časové ose u tohoto návrhu a jeho předkládání. Vy jste hovořil, pane Balce, o 15 měsících, tak to je, myslím, trošku nadhodnocené. Eh, skutečnost je taková, že jsme kvůli právním, z právního hlediska jsme museli čekat na dokončení Omnibusu 1. A to je důvod, proč komise původně plánovala předložit svůj návrh v září, ale jak víte, dohoda eh, o eh, balíčku pro nároky eh, se spozdila, takže jsme museli čekat na její zveřejnění v úředním věstníku, než jsme mohli skutečně začít přicházet se svým návrhem. Takže bude to o něco méně než 15 měsíců Doufám, že to je jasné. Ve svém návrhu jsme se snažili co nejvíce přidruži- přidržet Omnibusu 1. Proto jsme také na Omnibus 1 museli počkat, protože jsme věděli, že pokud eh, se do toho pustíme dříve, budeme zcela důvodně kritizováni za to, že v oblasti pojišťovnictví zavádíme věci odlišně od dohody pro ostatní sektory. Zazněla zde slova, zaznívají slova ohledně, premie, ohledně pojistného za nelikviditu. Je pravda, pane Valci, že to je zaváděno trošku jako deus ex machina tady v tomto návrhu. Eh, navzdory diskusím, eh, které vedeme již 15 měsíců členskými státy zainteresovanými subjekty, eh, pojistné za nelikviditu byla věc, která se objevila po finanční krizi, kdy jsme si uvědomili, že podniky mají někdy závazky, které Eh, jsou stále, jsou pevné, mají aktiva, která jsou rovněž stála, eh, která jsou investována eh, do anuit, do důchodu a z toho vzniká tedy pojistné, které podnik může zhodnotit, když, když vyhodnocuje své závazky. Kromě toho jsou to opatření, se kterými také se brzy obeznámíte ve vašem výboru, paní předsedkyně, která doufáme zcela jasně vyjasní tuto otázku. V tom textu se to objevilo proto, že si přejeme, a to je zde velmi důležité, aby v oblasti pojišťovnictví platila jednotná pravidla. Díky vám, díky parlamentu a jeho snahám, eh, za které vám ještě jednou děkuji, paní předsedkyně, také v těch eh, obtížných jednáních o solventnosti 2 máme jednotná pravidla pro solventnost pojišťoven. A proto se domníváme, že pokud je eh, nyní třeba o něčem rozhodnout, tak to má být činěno na evropské úrovni a EOPA je proto tím správným fórem. Proto v našem textu se objevuje celá řada oblastí, kde se domníváme, že jednoznačně to rozhodnutí by měla přijímat EIOPA. Souhlasím, pane Skinnere, že bychom se neměli vracet k solventnosti 2, znovu otevírat problémy, které tam byly dořešeny. Ten systém byl vyjednán, proběhla quiz 5, což byl velký ústup hlediska vysoké účasti, kde se ukázalo, že ten systém je proveditelný, i když je třeba některé oblasti doladit. A myslím si, že není příliš brzo na to eh, vracet se k otázkám ze solventnosti 2, když ještě vlastně v praxi není uplatňována. V rámci quiz 5 eh, u poslední eh, kvantitativní studie dopadu, která byla dokončena a zpráva byla zveřejněna nedávno ze strany EOPy. A nyní tady budeme jednat s členskými státy a zainteresovanými subjekty o důsledcích které můžeme vyvodit z této studie kvantitativních dopadů, což mimochodem je eh, nejširší kdy provedena hospodářská studie o jakémkoliv hospodářském odvětví. 2000 eh, podniků se to účastnilo. Eh, a budeme se zabývat také přechodnými obdobími. Já doufám, paní předsedkyně, že na místo těch zmocnění budeme moci v nějaké fázi se dobrat textu, kde bude jasné, jak budou vypadat eh, ta přechodná období, protože toho se nakonec potřebujeme dobrat. Jasnosti, transparentnosti, ohledně toho, jak budou vypadat přechodná období, ale k tomu budeme vědět více, jakmile eh, budeme mít údaje, jakmile provedeme analýzu výsledku quiz 5. Dále, eh, pokud je o pravomoci EOPy a ten obrovský úkol který eh, přenášíme na EOPu ve smyslu vývoje závazných regulativních eh, norem. Já si myslím, že ta časová osa, kterou jsme nastavili ve svém eh, návrhu, to znamená konec roku 2011, když si vezmete, jaký, jaké máme datum dnes, tak to je zcela nereálná lhuta. Už se tomu věnují v radě a budeme muset stanovit priority, tedy nadřadit to, co je absolutně nutné pro implementaci solventnosti 2 a to nadřadit tomu, co je možné odložit na pozdější období. Na závěr ještě, paní předsedkyně, chci říci, že komise vítá slova eh, zpravodaje, jeho pracovní dokument. Vítáme eh, vaše dotazy, vaše připomínky. Budeme se snažit s vámi spolupracovat eh, a dobrat se tak kvalitního Omnibusu 2. A ještě na závěr bych rád uvedl, že je podle nás velmi důležité, samozřejmě třeba se věnovat eh, tomu samotnému eh, textu. My si ceníme eh, vašich příspěvků, ale Sonatnost 2 je zásadní projekt. Lidé čekají na jeho realizaci. Tady jde o opravdu miliony eur, mnoho milionů eur. Měli bychom si uvědomit, že pokud bychom mohli dodržet časový časovou tu 1. ledna 2013, tak by bylo dobré dobré se toho snažit dosáhnout vzhledem eh, k maximálnímu úsilí, které vyvíjí dané odvětví. Děkuji, pane Balci, chcete si ještě vzít slovo? Máme krásné počasí a tak nechci prodlužovat dnešní schůzi. Já děkuji všem stínovým zpravodajům a zpravodajkám za jejich připomínky. Děkuji také Karl van Hunerovi za jeho připomínky. Já se osobně domnívám, že jsme na dobré cestě. A klíčovým poselstvím, které chci ještě dnes potvrdit, je, že bychom skutečně měli eh, přistupovat k celé té věci odborně, technicky a ne tak politicky. A já bych eh, nechtěl navrhovat, abychom eh, nějak výrazně měnili solventnost dvě. Myslím si, že zde chceme pracovat spíše technickým způsobem a řekl bych, podle toho, co řekli stínoví zpravodajové, že oni chtějí postupovat také tak. Já se těším na spolupráci v následujících týdnech. To eh, platí také pro komisi Karla van Hunera a jeho kolegy. A já si se domnívám, že eh, to byla dobrá první výměna názorů. Děkuji. Thank you very much. That... Mnohokrát děkuji. To znamená konec dnešní schůze a sejdeme se opět zítra v 9 ráno a bude nás čekat výměna názoru s komisařem Almuniou. Děkuji.